Okay, everybody, if you could take your seat. Tak prosím všichni eh, se posaďte. Eh, omlouvám se, ale eh, musím vám říci jedno sdělení předsedy, když už se vás to schromáždilo hodně. Nejprve, pokud jde o odložení ekonomického dialogu a výměny názorů s ministrem financí Francie, Pierrem Moskovičím, tak Komise včera přepracovala program e, ekonomického dialogu s panem e, Moskovičím a minulý pátek v poledne sekretariát e, informoval z francouzského ministra, že minister se nebude moci dostavit z důvodů, které ovšem předpokládají konání mimořádné schůze ECOFIN tento týden. A to už je po čtvrté za několik eh, posledních měsíců, kdy francouzské ministerstvo odložilo tento dialog. Eh, sekretariát eh, orientačně zkoumá, jaké nám zbývají možnosti v tomto volebním období a zdá se, že zbývá pouze termín 24. 25. března, ale byli jsme informováni od francouzských partnerů, že tyto dny pro ně nejsou možné. Je tedy možné, že se nám podaří eh, něco najít v Dubnu. Eh, budeme se o to snažit, ale eh, musím říci, že jsem nesmírně zklamaná tímto vývojem událostí a zdá se, že vystoupení v tomto výboru eh, je považováno za flexibilní událost, kterou lze svobodně odkládat. Eh, já jsem telefonovala s ministrem a ten se eh, omluvil a zaslal také dopis, který jsem předala koordinátorům. Ano, vidím, že přikivujete, tak jste ho dostali. Každopádně můžeme na to mít názor, jaký chceme, ale Eh, rozhodně musím říci, že takto jsme si to nepředstavovali, když jsme zahajovali ekonomický dialog. Eh, existuje tu možnost. Eh, pan Langen se hlásí o slovo? Ano, navrhuji, abychom v tomto funkční období již ho nepozvalo. 15krát nám odmítl, takže si myslím, že si to nezaslouží. Well. Well, well, um, yeah, there, there, there, have been, there have been ministers. Ano, něk- někteří ministři e, nás navštívili, aby nám vysvětlovali e, různé o- okolnosti e, ekonomické situace ve svých zemích. Španělský ministr přišel dvakrát a myslím si, že všichni si ho o to více vážíme. Eh, může se stát, že zrušíme eh, schůzi Ekonu 24. 25. března, která je uvedená v kalendáři, ale zatím nemáme nic na programu, protože eh, mimo jiné se budou konat dvě delegace a kromě toho je to e, zelený týden, takže e, ta schůze se možná neuskuteční. E, aktuální dění v probíhajících trialozích. Konal se osmý trialog o SRM 12. března ve Štrasburku, hned po Ekofinu 11. března a přítomen byl řecký ministr Sunaras, a také předseda euroskupiny. E, diskuse se točila kolem zpětné vazby rady ohledně takzvaného non-paper od parlamentu. E, zejména se to týkalo e, Maronyho institutu, úvěrových linií, příspěvků a mezivládních dohod. E, také šlo o e, priority jako státní subvence a tak dále. E, politické problémy budou prodiskutovány na, na dalším trialogu 19. března zase za účasti obou ministrů. Je to trialog s otevřeným koncem, takže se možná protáhne až do pátku. A e, pokud jde o e, PRIPS, tak e, se konal třetí trialog, bylo to 11. března. Šlo tady o znění dokumentu a možné začlenění ekologických a sociálních aspektů a také e, dodatek o zveřejňování e, nákladů, e, dohledové pravomoci ICESu a příslušných úřadů. Dospěli jsme ke shodě v tom posledním bodu a bude ještě pokračovat diskuze na příštím trialogu, který je plánován na 20. března. Takže doufám, že trialog o SRM do té doby skončí, jinak budu mít problém. Pokud jde o směrnici o platebních účtech, tak ve čtvrtek 13. se konal čtvrtý trialog, kde byla prodiskutována řada eh, témat, eh, jako je například eh, podmínky přístupu základních platebních účtů a další témata a pátý trialog se bude konat 20. března. Zbývá dosáhnout dohody na tomto trialogu ještě, takže budeme mít velmi nabitý týden a také kromě toho budeme mít ještě dnes jeden trialog, takže bychom měli uspíšit naši dnešní práci. Takže eh, teď eh, tu máme na programu eh, opětovnou konzultaci eh, na téma USIT. Vyjednávání vedlo ke kompromisu a podle článku 50 o dohodách v trialogu byla dohoda uzavřena písemnou výměnou 25. února. Výbor o tom byl informován 3. března a od té doby bylo provedeno několik menších úprav textu po další výměně názorů. Ten text byl rozeslán všem e, členům výboru a e, zítra ho má na programu Koreper a bude ho přijímat a očekávám, že e, Rada informuje parlament písemně o své pozici. Běžná praxe je taková, že výbor se konzultuje až po přijetí dopisu, nicméně e, z hlediska načasování je e, efektivnější to udělat naopak, pokud tomu nic nebrání. Takže nejprve chce e, zpravodaj Sven Giegold něco pronést. Anne Jensen za Alde si chce potom vzít slovo. Well, well thank you. Um, Eh, děkuji. Eh, Mně tady jde především o eh, postup. Já jsem to konzultovala se svou frakcí a myslím si, že tato, tento text dosáhne většiny v mé skupině, ale vy jste teď uvedla celý ten seznam trialogů, které probíhají a e, právě u e, tohoto e, tématu proběhla písemná výměna a to nám poměrně zjednodušilo život, takže si myslím, že příští parlament, jehož už se nebudu účastnit, by měl uvažovat o vývoji nových postupů, které by přispěly jak k transparentnosti, tak by nám usnadnili práci. To v žádném případě není kritika pana Gigolda, který jednal korektně jako vždy a a byl dobrým zpravodajem a e, čelil e, tém problémům spojeným s výměnou předsednictví v radě, což nám e, také příliš neulehčilo život. Vzhledem k tomu, kolik legislativy nyní máme na starosti ale myslím si, že parlament by opravdu měl zvážit vývoj eh, nového postupu. Eh, to je eh, jediná moje připomínka, protože vždycky se po nás chce, abychom byli rychlí, ale ne vždy je to možné. Děkuji, Sve, nemáš slovo. Eh, ano, velice stručně děkuji, Ane, za laskavá slova a jenom, aby bylo jasno, co tady bylo tím problémem. Eh, problémem bylo, že po eh, dlouhé debatě jsme dospěli k dohodě s řeckým předsednictvím a o několik dní později nám řecké předsednictví řeklo, promiňte, ale 11 členských států chce, aby sankce pro ty, kdo se dopustí přestupků, byly slabší a chceme, aby, nebo je, je tu možné, aby e, některá pravidla byla eh, obcházena třetími stranami. Já vás ušetřím dalších detailů. Ale e, jde mi o to, že při písemném postupu e, je těžké se tímto způsobem e, dohadovat. Já jsem bránil většinu toho, co jsme v té dohodě měli a dostal jsem se poměrně daleko. Myslím si, že všechny politické skupiny e, se toho e, účastnili konstruktivně a pracovali jsme společně. Ale musím říct si, že ty postupy v trialozích sklízí čím dál větší kritiku a já po této zkušenosti to naprosto chápu. Zvlášť když se stane, že členské státy e, zcela zjevně brání nižší sankce e, pro ty, kdo porušují pravidel. Po všem, co se stalo u MIFID a teď, mám, teď to máme USIT a já se opravdu ptám, co zatím vším je. Eh, každopádně my jsme se snažili, eh, jak to šlo a zcela jsme obhájili tu linii, kterou jsme měli v MIFITu, ale nepodařilo se nám eh, to nijak významně posílit, přestože původně jsme si samozřejmě psali něco jiného. Takže to byl takový, taková konkrétní připomínka k tomu procesu, který tady probíhal. Eh, ano, eh, děkuji. Eh, my už jsme na to narazili několikrát, když se podíváme do minulosti na různé dohody. Už na začátku našeho mandátu jsme velice tvrdě od ohledně toho bojovali s radou, protože oni tu samozřejmě vidí potenciál. A teď ke konci volebního období je to tak, že pracu, jednáme v trialozích, máme práci ve e, výboru a máme zkrátka velice mnoho práce a měli jsme během tohoto funkčního období a e, já se jenom modlím, že e, v příštím mandátu vás už to též nepotká, protože je to opravdu velice náročné. Každopádně poté, co jsem pronesla tyto tedy e, výstrahy, e, mohu e, dát hlasovat zvednutím ruky. Jsme všichni zajedno. Jsem ráda, že lidé zvedají ruce. Ano, děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Ne, takže to je přijato a bude to na programu druhého dubnového plenárního zasedání. Okay. I'm just checking. Uh, I hope you've all got your... Tak eh, já doufám, že všichni máte eh, hlasovací karty zastrčené do hlasovacího zařízení. Můžeme provést kontrolu, protože budeme muset hlasovat jmenovitě o dohodě ve druhém čtení. Takže toto je pouze kontrola, takže uh, zmačkněte si, co chcete. Za SD máme o jednoho navíc. Takže Prosím eh, SD, ujasněte si eh, počty. Dobře, takže eh, kontrola proběhla. Teď jde o bod programu číslo 12. To je zpráva Petra Simona Pozice eh, rady byla oznámena 13. března na plenárce a bylo to postoupeno našemu výboru a výbor eh, se musí rozhodnout, zda eh, doporučí na plenárce přijetí prvního čtení podle předchozí dohody, na které se usnesl výbor v lednu. Návrh doporučení pro radu by tak v pozměněném znění byl rozeslán a teď se o něm má hlasovat. Takže teď hlasujeme o přijetí této této zprávy ve výboru a podle e, nových pravidel musí jít o jmenovité hlasování. Takže e, hlas pro znamená, že přijímáme pozici rady e, tak, jak byla pozměněna v druhém čtení. Zahajuji hlasování, je to jmenovité hlasování. And everybody's voted. Hlasovali všichni, končím hlasování a eh, jednomyslně pro 39, nikdo proti, žádné zdržení. To je eh, úžasné. My, my nejsme vůbec zvyklí na dohody v druhém čtení v tomto výboru. Chceš si užít moment slávy? Chcete si užít moment slávy, pane Simone? Pouze minutku, abych mohl tady všem poděkovat všem kolegům a kolegům za to, že po celá ta léta na tomto obtížné věci spolupracovali tak konstruktivně. I v dobách, kdy zde v parlamentu nikdo vůbec nevěřil v to, že se nám to podaří úspěšně dokončit. Toto je řešení, které všude, napříč členskými státy, ať se bavím, již s kýmkoliv, eh, se setkává se souhlasem, s přijetím, takže si myslím, že jsme dokázali tady skutečně nalézt dobré řešení pro všechny evropské země. Děkuji. Hey, right. Um, now we... Dobře, děkuji. Teď se přesuneme k bodu pořadu jednání číslo 13, což je přistoupení Chorvatska k úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisku združených podniků. Takže pokud jste všichni připraveni, mělo by to jít rychle. Nejprve hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď elektronicky o textu v pozměněném znění. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 40 pro, e, nikdo není proti, nikdo se nezdržel, e, nějak se nám tu rozjela jednomyslná hlasování a nyní hlasujeme o legislativním usnesení. Ještě jeden chybí, děkuji. A opět 40 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Kež by se to stávalo častěji. A e, konečně tu máme bod 14. což je společný systém zdanění e, mateřských a ceřiných společností z různých členských států. Tady e, je celá řada návrhů stažena, takže hlasujeme až o pozměňovacím návrhu 19. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To radši ověříme. Pozměňovací návrh 19. Hlasovali všichni. 21 eh, pro, 19 proti. Pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, 20 pro, proti, zdrželi se přijato, 21 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Hlasovali všichni, e, ještě jeden chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, 22 proti. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se, ověříme, protože tady máme jinou kombinaci.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 zdrželi se, ověříme návrh číslo 4. Končím hlasování, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 26 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 5. Jury 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Jury 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 17 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 1 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Uh, that's carried. Přijato. Jury 3 pro, proti, zdrželi se, ověříme také, nevidím moc vaše ruce. Končím hlasování a je to zamítnuto o dva hlasy. 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Elektronicky o textu v pozměněném znění. Ne, omlouvám se ještě. Dobře, tak teď dvakrát jmenovitě. Jmenovitě o textu v pozměněném znění. 34. Uh, 34 pro, 1 proti, 5 uh, zdržení. Něco nefunguje hlasovací karta. Tak uh, počkejte, už jsme skončili hlasování. Korin, hlasování už je uzavřeno. Už, už je to promeškané. Tohle není klíčové hlasování. Teď bude klíčové hlasování o legislativním usnesení. Takže dáme to do pořádku ještě předtím. Už to funguje dobře. Tak hlasovali všichni. 35 pro, 1 proti, 5 zdržení. Děkuji vám.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 Pokud odcházíte, odejděte prosím tiše, protože se posunujeme k bodu 15 pořadu jednání. Um, eh, tak pokud jsme všichni připraveni, eh, tak eh, je mi ctí zahájit toto slyšení na téma transatlantického obchodního a investičního partnerství a e, regulace finančních služeb. A vítám tu naše řečníky, e, z nichž dva se budou účastnit prostřednictvím videa, e, tak doufám, že už jsou připraveni. My víme, že situace eh, v oblasti regulace na obou stranách Atlantiku eh, se značně změnila vlivem finanční krize. Eh, jak EU, tak USA zavedly novou legislativu, která měla napravit škody ve finančním systému a zvýšit jeho odolnost proti budoucím šokům. Takže toto slyšení je příležitostí identifikovat možné oblasti spolupráce regulačních orgánů tak, aby docházelo k přeshraničnímu eh, efektu. Máme tu velice kvalitní řečníky, eh, jejich životopisy máte k dispozici, takže abychom jim dali co nejvíce času, eh, tedy jak řečníkům samotným, tak následné rozpravě. Nebudu je všechny číst, ale prosím, přečtěte si jejich životopisy. Nyní tedy dáme každému řečníkovi pět minut a poté se přesuneme k postupu Catch the Eye, abych tak řekla, a obávám se, že někdy během tohoto zasedání mi selže hlas, takže předám eh, předsednictví Pavlovi, abych si ještě ušetřila nějaké síly na dnešní večerní trialog. Takže nejprve tu máme eh, Nadiu eh, Calvino z generálního ředitelství pro trh z Evropské komise. Nadia, ano, tamhle jste. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové, členové výboru, jak jste správně řekla, finanční trhy jsou jaksi srdcem naší ekonomiky, protože a navíc je to průmysl, který je globálně e, propojen a skutečně potom e, je to vzájemně ovlivnitelné, což může poškodit celou ekonomiku. Samozřejmě my všichni proto se snažíme reformovat regulaci v posledních letech tak, aby to bylo do budoucna správně nastaveno. A my eh, zde teď máme hlavní směry, které byly vydány, máme principy, standardy, ano, ale měli bychom teď připravit kvalitní předpisy regulující finanční trhy v souladu se standardy G20. A to je teď na eh, zákonodárných orgánech v daných státech, eh, což tento výbor zná velice dobře. Evropská unie a Spojené státy hrají zásadní roli při vytváření finančních trhů a naše finanční trhy představují dvě třetiny finančních e, služeb na světě, co se týče objem transakcí. Tudíž je logické, že Evropská unie a Spojené státy spolupracují na e, modernizaci finanční regulace po krizi, protože nám jde o to vytvořit odolný finanční trh a stabilní. EU a USA hrají centrální roli při definování mezinárodních norem a určitě hrajeme klíčovou roli při tom, že zajišťujeme, aby byly efektivně a konsistentně aplikovány na celém světě. Pracujeme, spolupracujeme v mezinárodních fórech jako EFSB a také i pracujeme bilaterálně s dalšími regulačními orgány na druhé straně Atlantiku, stejně jako s dalšími důležitými partnery. Kromě každodenních kontaktů tak vedeme pravidelné diskuze o nejrůznějších otázkách společného zájmu a to eh, v rámci takzvaného eh, dialogu eh, o finančních trzích. Toto fórum již zaznamenalo určité úspěchy a spolupracujeme se Spojenými státy velice často. Regulační orgány USA jezdí i sem do vašeho parlamentu, i my hovoříme někdy v kongresu, kde vysvětlujeme jednotlivé kroky. Nicméně v oblasti po krizi mm, jsme zmodernizovali naši regulaci na obou stranách Atlantiku a tudíž myslíme, že musíme i e, zlepšit mechanismy mezinárodní spolupráce a již nelze tedy eh, jen tak spolehat na nějakých neformálních aranžmá. Je třeba jasně stanovit, kdo za co zodpovídá. A teď máme příležitost, kterou nám poskytuje eh, TTIP, tedy smlouva, která obsahuje i eh, velký regulační aspekt. Evropská unie tedy navrhuje, aby TTIP vytvořila rámec pro regulační spolupráci ve finančních službách Stručně řeknu, jaké jsou naše cíle vyjednávání. Evropská unie navrhuje, abychom vytvořili transparentní, zodpovědný a e, e, tedy e, regulovaný proces, který zaváže obě strany, aby posílili finanční stabilitu. Aby toto nastalo, tak budeme vycházet z celé řady zásad. Chceme spolupracovat s USA, abychom zajistili včasnou a konsistentní implementaci mezinárodně dohodnutých norem pro regulaci a dohled. Chceme vytvořit systém vzájemných konzultací eh, předtím, než se přijímají, než se přijmou nová finanční opatření, která významně eh, postihnou poskytování finančních služeb mezi EU a USA. Chceme, aby mm, vždycky eh, obě strany zajistily, že pravidla budou ekvivalentní. Tyto principy budou vycházet z konkrétních aranžmá, která se týkají Eh, řízení eh, spolupráce v oblasti regulaci mezi EU a USA. Například se dohodneme na guidelines eh, pro vyhodnocování ekvivalence a pro výměnu příslušných údajů mezi regulačními orgány. Cílem EU je, abychom i se dohodli na mm, stejných pravidlech vyhodnocování. A potom bychom měli být schopni tedy v podstatě spolehnout se vždycky na pravidla do té druhé strany. G20 již uznala, že to je nejlepší způsob, jak regulovat třeba deriváty a chceme to i rozšířit na další odvětví. Společná eh, práce regulačních orgánů a orgánů dozoru určitě i eh, bude tedy eh, se muset opírat o pravidla transparentnosti a zodpovědnosti. Ale závěrem dovolte, abych jasně řekla, co nechceme z těchto jednání. Regulatorní spolupráce, kterou plánujeme, v žádném případě nás nezbaví možnosti práva regulovat. Budeme plně respektovat právní a regulační systémy obou stran. Nechceme v žádném případě rozmělnit, oklestit pravidla na obou stranách Atlantiku. Naopak chceme zajistit, aby zde existovala interoperabilita pravidel a dozoru, tak, aby nedocházelo k nějakým duplikacím, nesystematičnostem, eh, aby nevzniklo nějaké vákuum, které by mohlo vést tomu, že eh, by subjekty mohly si vybírat to, co je pro ně výhodnější. Zákonodárci a regulační orgány musí i mít stejnou možnost přijímat nezbytná opatření finanční stability. Budou vázány pouze principem dobré spolupráce a budou vyhodnocovat i potenciální dopad pravidel té druhé strany i e, budou e, muset tedy vyhodnocovat negativní implikace pravidel druhé strany a podle našeho názoru TTIP e je příležitostí zajistit stabilní, efektivní, transparentní a zodpovědný režim spolupráce do budoucna, tak abychom společně mohli řešit výzvy, Eh, regulace a dohledu nad globálním trhem. Eh, toto eh, nám vytvoří stabilní integrovaný transatlantický finanční trh a přispěje to k financování obchodu, investic a bude to znamenat růst pro obě strany ještě před námi čeká, ještě před námi stojí dlouhá cesta, abychom přesvědčili americké přátele, aby i tedy e, se přidali ke strukturovanému a zodpovědnému rámci regulační spolupráce. Musíme vysvětlit, že v rámci toto e, e, rámce za pár let, nakonec až skončí krize, tak budeme moci regulovat samozřejmě podle toho, aby to bylo výhodné pro naše ekonomiky, společnost i lidi, abychom zabránili roztříštěnosti trhu na světě, abychom zde měli pravidla dozoru, která budou dohlížet nad riziky, které existují v našich státech a e, doufáme, že je přesvědčíme a nesmíme minout tuto příležitost, e, kterou nám dává právě dohoda TTIP. Děkuji a doufám, že pan eh, profesor Chris Brammer je eh, připraven k videokonferenci, takže jsi připraven? Ano, ano, jsem připraven. Doufám, že mě slyšíte v Bruselu. Ano, slyšíme i vidíme. Výborně. Takže než začnu. Než začnu, chtěl bych poděkovat členům eh, výboru Ekon za tuto mimořádnou příležitost a čest, eh, že se, s vám mohu, že se s vámi mohu podělit o své myšlenky. Eh, tématem tohoto slyšení je TTIP a regulace finančních služeb. Jak všichni víme, tak tady došlo k úžasnému pokroku, k zlepšení finančního regulačního systému. Obě regulační supervelmoci občas se dostali do sporu v obl- které řešili nepříliš diplomaticky. Šlo o témata, jako je regulace derivátů, dozor nad bankami a tak dále. Takže nějaký posílený mechanismus vzájemné spolupráce se samozřejmě jeví jako velice atraktivní eh, možnost, která by eh, znovu zavedla efektivní eh, systém přeshraniční finanční regulace. Ale většina z nás ví až příliš dobře, že E, nějaké transatlantické partnerství není ani zdaleka jisté. Takže e, je na obou stranách, obou jurisdikcích, aby maximalizovali pravděpodobnost úspěchu tím, že podmínky jakéhokoliv návrhu budou v souladu s politickými požadavky obou jurisdikcí. Takže tak, jak politikové tady v Bruselu a ve Spojených státech uvažují o příštích krocích v dalším kole rozhovoru, eh, já bych chtěl přednést tři stručné návrhy toho, co by Evropská unie neměla dělat při vyjednávání se Spojenými státy. Eh, já jsem velkým fanouškem eh, transatlantických vyjednávání a věřím, že bude velmi eh, užitečné. Ale teď, eh, jak se dostáváme eh, do pokročilejší fáze, je užitečné si pamatovat pár pravidel. Za prvé, jakékoliv jednání o typu by se nemělo vést v těch tradičních intencích přístupu k trhu. Už teď existuje řada instrumentů, které jsou k dispozici pro regulaci přístupu na trh s finančními službami. A e, kromě toho e, přístup k trhu už je k dispozici e, na obou stranách, v obou jurisdikcích. Naopak je potřeba mít na paměti, že vytváříme nový dialog pro 21. století, ekonomickou dohodu, která by měla regulační složku a která by se soustředila na hlavní cíle transatlantické regulační komunity, jako je sdílení informací, posílená spolupráce, ochrana investorů a samozřejmě finanční stabilita stabilita, což by e, omezilo ty obavy, že půjde ke zmírnění těch tvrdě vybojovaných reform, jako je Dodd-Frank v Americe nebo různé legislativní nástroje v Evropě. E, také by to zásadně pomohlo udržet to zaměření rozhovoru na akutní problémy, jako je zvýšení interoperability, efektivity a e, účinnosti finančních reform. Za druhé, TTIP by neměl zavádět žádné podstatné reformy obsahu nebo měnit eh, domácí legislativu prostřednictvím mezinárodních závazků. Eh, k tomu by došlo z několika velmi prostých důvodů. V podstatě ten e, existující rámec pro dohled nad trhem se zakládá na takzvaných měkkých zákonech, tedy e, neformálních pravidlech, která byla vyjednána jako neformální. A vytvořit formální rámec pro tyto závazky by vytvořilo nové politické a právní e, požadavky, i kdyby se ten měkký zákon nějakýmkoliv způsobem přeměnil na právně závazný mechanismus. To by vznikly obavy, že se musí znovu znovu vyjednat všechny existující zákony, eh, které už byly schváleny v USA i eh, v, v Evropě Evropské unii od roku 2010, eh, což by zase vedlo k obavám, že přijde na zmar několik desítek, nebo polovina desetiletí práce. Takže v ty typu bychom měli zacházet opatrně se zaváděním jakéhokoliv eh, formálního mechanismu řešení sporů, protože to řešení sporů, tak eh, jak je tady prosazováno, eh, se řídí logikou klasické tradiční obchodní dohody a předpokládá existenci určitých rozhodčích panelů, které by vydávaly závazná rozhodnutí. Problém ale je, že tento panel by se musel musel rozhodovat buď podle existující legislativy, ale žádná taková neexistuje, anebo by se musel rozhodovat podle těch neformálních pravidel, která byla eh, vyjednána jako neformální a už tím eh, vlastně eh, vytváří právní a politické problémy, což by patrně skončilo tím, že bude podkopána nebo úplně zrušena ta, to, to, to přeshraniční jednání. Takže je třeba se soustředit spíše na rozšíření rámce transatlantické spolupráce a přesun k efektivnějšímu systému. Eh, my už víme, jaké problémy se pojí s tím, že tady jsou ve hře eh, různé eh, jurisdikce, konkrétně ty dvě supervelmoci EU a USA, které musí zlepšit svůj systém zároveň. A e, pokud jde o e, různé sektory, e, tak ty nedrží tempo s těmi politickými výzvami. A tady bude hrát TTIP důležitou roli. Tempo může nastavit priority, kritéria a měřítka, podle nichž by se synchronizovaly tyto dva procesy a regulátoři, e, zainteresované strany e, i politici by e, jaksi postupovali stejným tempem při řešení problémů. Kromě toho už se diskutovalo o dialogu o regulaci trhu a i tady si můžeme představit různé typy inovací, které by vznikly i mimo TTIP. Například, jako by bylo zajistit, aby přeshraniční dialog doplňoval schůze v rámci G20 zejména mezi centrální bankou a e, regulátory, e, což jsou v Americe nezávislé e, agentury, které hrají důležitou roli v implementaci standardů G20. A my musíme zařídit, aby FSB nebyla pouze tělesem, které řeší spory, ale také, aby tam EU a USA mohly předkládat společná řešení, která by byla globálně aplikovatelná. To jsou samozřejmě velice skromná doporučení a soustředí se na e, proces. E, samozřejmě je dobré posílit mezinárodní ekonomickou spolupráci a zejména Evropská unie by si měla uvědomovat, že ekonomická spolupráce a integrace je možná pouze v dlouhodobém horizontu a s velkou dávkou trpělivosti. Nějaký velký třesk v oblasti finanční regulace není politicky e, průchodný a e, proto e, bychom měli jaksi promazávat soukolí a e, vytvořit pro budoucnost nějakou platformu pro budování důvěry a lepší transatlantickou spolupráci. A znovu říkám, e, vytvoření formalizovaného rámce by e, pomohlo odstranit problémy dříve, než nastanou. A TTIP by takovým rámcem e, mohl být a je to rámec, který by mohl poměrně rychle přerůst v transatlantické ekonomické partnerství, které by mnoho, kterého by se mnoho z nás rádo dožilo. Děkuji mnohokrát a nyní okamžitě přejdeme k dalšímu řečníkovi, což je Thierry Filiponat, generální, ředit, generální tajemník Finance Watch. Děkuji, jsem velice rád, že jste mě pozvali. Otázka zní, zdali eh, finanční služby v rámci TTIP TTIP umožní obou stranám eh, rozvíjet další finanční eh, služby ku prospěchu celé ekonomiky a to způsobem koordinovaným a koherentním. TTIP je dohoda o volném obchodu. Já dnes zde nebudu spochybňovat eh, tu domněnku, že více finančních služeb bude ku prospěchu ekonomiky, i když k tomu lze také říci hodně. Já se místo toho zaměřím na otázku toho, zdali začlenění finančních služeb do TTIP zlepší regulatorní konvergenci. Zde máme tři faktory, které jsou nezbytné dosáhnout té regulační konvergence. První faktor je, že regulace by se měla rozvíjet za předpokladu, že jde o to sloužit veřejnému zájmu, že politici eh, mají eh, povinnost eh, mm, dát přednost veřejnému zájmu nad veškerými ostatními privátními a jinými zájmy. Druhý faktor je, že ve světě mobility kapitálu a když finanční, finanční subjekty přemýšlí globálně, tak i my musíme globálně přemýšlet. To je zásadní, pokud politici nechtějí narušovat trh a nechtějí tedy vytvářet nerovné podmínky, kdyby bylo možné si vybrat, co je výhodnější. Třetí faktor, nebude existovat žádná smysluplná konvergence bez konvergenci Eh, dohledu, dozoru. Takže pomůže nám TTIP tyto faktory naplnit, vememe je jeden po druhém. První faktor, mm, TTIP tedy mu, e, e, musí respektovat hierarchii zájmu, tedy veřejný a soukromý zájem. Já jsem se podíval tady mm, pouze na ty e, základní dokumenty TTIP, což je mandát k e, z června 2013. A když se podívám na bod 15 toho mandátu, který hovoří o tom, že eh, eh, bychom měli dosáhnout vyšší úrovně liberalizace, nebo bod 27, který říká, že ta dohoda by byla závazná pro všechny regulační orgány, no tak já bych řekl, že tady mám velké pochybnosti. A když to všechno propojím s bodem 22 mandátu, který zavádí ISDS, já vím, že propojit oba, e, takže e, to e, v podstatě mě vede k tomu říci ne na druhou otázku. Dále, jak je to s regulační konvergencí? Odpověď na tuto otázku, já vím, že tady asi to je k diskuzi, že TTIP je bilaterální dohodou. A ta negativní odpověď má velké e, důsledky. Bilaterální systém regulační konvergence oslabí FSB, IOSCO, BCBS, kde bychom naopak měli, naopak měli tyto instituce posilovat. E, doložím, jak lze očekávat, že BSBS, IOSCO e, a tak dále, ISDS budou plnit svoje úkoly, pokud v podstatě zde eh, USA a EU budou vázány pravidly TTIP, když to ostatní členové ne. Dále třetí faktor. I TTIP přispěje k eh, finanční konvergenci? Zde bych řekl opět ne, protože TTIP, eh, a když tak mě oml, opravte, tak to se netýká tedy konvergence dozoru, to je mimo rámec. A dovolte, abych zdůraznil závěrem dva body ještě. Zde je velký, velká obava, že když se finanční služby začlení pod TTIP, tak to eh, bude mít tedy vlastně takový eh, dopad na finanční regulaci do budoucna. Třeba body 15 a 27 mandátu, které jsem zmínil již, tak ty donutí eh, politiky a regulační orgány v podstatě přijímat ta pravidla, která považují za nutná. A situace bude ještě horší, když ty mechanismy jako ISDS budou začleněny po TTIP, je třeba pochopit ale, že, že ISDS, že to bude existovat, i když ISDS bude odpojeno od TTIP. Takže nyní vyjednávací proces TTIP. Slyšeli jsme různá obvinění a spekulace e, proti e, eh, e, eh, TTIP, jsou zde určité legitimní obavy. Zde bych řekl a položil jednoduchou otázku. Takže není nejlepší vyhnout se těm spekulacím tím, že ten proces bude transparentní, kde obě strany skutečně pochopí všechny detaily vznikající dohody, protože samozřejmě eh, proti strachu nelze bojovat tmou, ale světlem. Takže to je přece v souladu s principem demokracie, to znamená veřejný zájem nad soukromým zájmem eh, a eh, pravidla se přijímají transparentně. Neměli bychom tedy v této diskuzi ztrácet ze zřetele tyto dva principy. Uh, uh, Děkuji a eh, nyní dám slovo Edwardu Bolsovi, eh, který je členem eh, poradní skupiny Evropské komise pro TTIP a regionálním ředitelem Standard Chartered Bank pro Evropu. Paní předsedkyně, děkuji vám mnohokrát, stejně jako členům tohoto výboru, za příležitost podělit se s vámi o své postřehy. Jenom bych chtěl říci, že samozřejmě já se neznám s paní Baus, přestože mám stejné jméno, nejsem s ní v žádném svazku ale samozřejmě jsem tedy členem Evropského, eh, poradní skupiny pro Evropské komise ale eh, v žádném případě to, co tady řeknu, nereprezentuje názory celé skupiny. My jsme velice různorodá a široká skupina, kde je zastoupeno mnoho různých eh, zájmů a my naopak předkládáme své zájmy hlavnímu vyjednávači a rozhodně nemáme e, žádný mandát k tomu, abychom hovořili jeden za druhého. Mohu ale potvrdit, že to, co dnes řeknu, je e, v souladu s názorem Asociace finančních trhů v Evropě, e, jejímž členem jsou e, americké i e, evropské banky a i neevropské, jako například švýcarské. E, já jsem ve, ve veřejném politickém výboru AFME a chtěl bych říct od samého začátku, že si myslím, že jednání o TTIP je velice významná iniciativa, protože to bude patrně poslední příležitost, kterou EU a USA dostanou k tomu, aby stvořili nějaký fungující rámec, než se plně etablují rodící se ekonomiky jinde ve světě, v Africe, Asii, Indii a na Středním východě. Finanční služby jsou, ať se nám to líbí nebo ne, zásadní pro globální obchod, ale na rozdíl od obchodu se zbožím, kde jde o přístup na trh, je tady eh, ten důraz kladen především na regulaci. A jak tento výbor dobře ví, regulace a finanční služby jsou vzájemně neoddělitelně provázány. Eh, proto nám působí dlouhodobé obavy, že USA zastává eh, k finančním službám takové stanovisko, že nechce, aby byly zahrnuty do regulační konkrétní kapitoly eh, dohody TTIP v současných diskuzích. Evropská unie má opačný názor, eh, stejně eh, jako já a členské firmy AFME, včetně amerických firm. To jsem velice jasně prohlásil před vyjednávacími týmy USA a EU, když se setkali během čtvrtého veřejného kola diskuzí. My ale víme, že nechceme eh, v oblasti finančních služeb přepisovat schválená pravidla pro regulaci, ať už jde o americký Dodd-Frank nebo evropský EMIR. Eh, to musíme všichni zcela Eh, jednoznačně chápat. Eh, problém se současným systémem eh, samozřejmě existuje a právě proto potřebujeme TTIP, protože ten přístup k regulaci je na obou stranách Atlantiku velmi různorodý a nekoordinovaný a dochází tu proto k nesrovnalostem. Docházelo k ním už v minulosti a e, jejich příklady skvělým způsobem schrnula e, Atlantická rada. Já jsem rád, že e, se dnešního slyšení účastní Chris Brammer, který se na přípravě té zprávy také podílel. Já uvedu dva konkrétní příklady. První z nich se týká nakládání s devizovými swapy a forwardy, které mají výjimku podle Dodd-Frankova zákona, ale ne podle Emiru. A ten druhý příklad se týká zacházení s neamerickými osobami a jejich požadavky na oznamování úrovni transakcí, e, což je takzvaná poznámka pod čarou 513 TFA. Eh, a takovéto nesrovnalosti vytvářejí zbytečné příležitosti k arbitrážím, kterým lze předejít, a také k netransparentnosti a rizika současného finančního systému. A ústředním problémem je, eh, jak regulátoři naloží s tím globálně integrovaným systémem, když eh, mají k dispozici špatně sformulovaná a špatně koordinovaná extrateritoriální opatření. To vše vytváří dodatečné náklady pro konečné uživatele systému systému. Současnou transatlantickou metodou diskuze e, je e, ten FMRD, který už je poněkud zastaralý, protože byl navržen ještě před krizí a už neplní svůj účel. Ani jedna strana nemá žádný mandát a žádné závazky. E, příliš tu hrají roli rozmary jednotlivých účastníků a e, jak ukazuje Atlantická rada, tak tento nástroj zkrátka e, neplní svůj cíl slaďovat regulace na obou stranách Atlantiku. Eh, nedávno komisař Barnier vydal eh, na své eh, návrhy a následovala to pravidla FBO, amerického ministerstva financí, které mají oboje zásadní extrateritoriální dopad, ale nedocházelo to k žádným vzájemným diskuzím o těchto návrzích. Jaká jsou řešení? TTIP je patrně správným nástrojem ve správný čas k tomu, aby odstranil stálou potřebu regulační konvergence konvergence a e, je e, samozřejmě nemyslitelné, aby e, nebyla začleněna kapitola o finančních službách. Myslím si, že vzniknou takové dva proudy tím schválení, nebo uzavřením typu a to bude regulační spolupráce a regulační koherence. Samozřejmě průmysl nechce, aby byla jakkoliv naležen, nárušena nezávislost dozorčích agentur a e, nechce, aby výsledek TTIPu zabránil regulačním agenturám e, zaujmout různé stanovisko v konečném důsledku. Nicméně by tento mechanismus měl zavést jasné a závazné horizontální principy, nástroje a metodologie a e, horizontální prohlášení o regulačních praktikách, a e, ta nejmenší opatření na omezení trhu. A konečný výsledek by měl být mnohem vyšší. Konvergence a e, transparentnost mezi e, regulačními a dozorčími orgány a tam, kde dochází k odchylkám, povinnost vysvětlit tyto odchylky. Váš výbor má důležitou roli v těchto diskuzích a je zapotřebí eh, předat zkrátka jaksi naši zprávu, náš signál kolegům v USA. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Ano. Nyní eh, Karolin eh, Lanu, CEO, tedy generální ředitel a výzkumník v Centru pro politické studie. Děkuji, že mohu zde hovořit o TTIP a finančních službách. Takže zde zde eh, eh, přednáška, že dokument, který byl k dispozici na webovské stránce, v podstatě ten v eh, mm, nás vzbuzuje otázku, jaké jsou Eh, výhody finančních služeb a eh, jaký, jak to bude v zájmu spotřebitelů. Takže já eh, vysvětlím. To, dovolte pár obecných poznámek k TTIP a jaké jsou výhody. Samozřejmě jak, jaký je výhod, výhoda z toho, kdyby finanční služby sem spadaly. Za prvé, zde existují určité studie, které byly provedeny již o TTIP obecně a finančních službách v, ně, v této smlouvě a zde eh, CPR tedy eh, a ECORIS provedli tyto studie. Výhody jsou jasné, ale jsou omezené, takže to je první věc, je třeba to vyhodnotit. Za prvé to vede i k faktu, že je třeba provést další eh, studie v určitých sektorech, abychom skutečně zjistili, jaké jsou výhody a náklady z toho vyplývající. A takže nejde pouze o snižování celních tarifů a tarifů, ale důležitý důležitější je podívat se na netarifní eh, bariéry pro služby a eh, zboží a komise v minulém roce zveřejnila v únoru studii o eh, nákladech, které představují právě tyto bariéry pro zboží, ale pro služby tohoto typu je to omezenější. A zde je třeba se podívat na kombinovaný efekt tarifních a netarifních bariér a na jejich náklady, které to představuje. Takže eh, netarifní bariéry jsou velice důležité, to je pravda. Z toho vyplývá, že tato smlouva nebude tradiční smlouvou o obchodě, spíše se zaměří na eh, otázky regulace obchodu a eh, to i v rámci hm, agendy Better Regulation, kvalitnější předpisy, což je agenda, která eh, má již svůj původ v 90. letech, kdy vznikly určité iniciativy, které třeba jako ta transatlantická ekonomická rada a eh, ten regulační dialog v oblasti služeb. Myslím si, že finanční služby by měly být součástí TTIP a já myslím, že tady Nadia a další to vysvětlili přede mnou, protože by to mělo být součástí struktury a Eh, struktury vůbec vyjednávání o této smlouvě. Také je třeba říci a porovnat si, co, čeho chceme dosáhnout tou, touto smlouvou a čeho jsme dosáhli v rámci jiných eh, dohod, jako třeba s Singapurem, s Koreou, a ta vlastně již také téměř je to završena, potom s Kanadou, tam ještě zbývá pár detailů k dojednání, ale tam všechno toto je zahrnuto. A když se podíváte třeba na dohodu s Koreou, kterou si můžete načíst z webovské stránky komise, tak tam se eh, i eh, stanovuje princip vzájemného uznávání finančních služeb a je třeba, aby tedy tam byla taková struktura, která zajistí, že to bude konvergovat. Například i minister Korea a komise se scházejí pravidelně a konají se pracovní skupiny, které pracují na dalších věcech. Je tam systém řešení sporů. A další důvod, proč finanční služby by měly být zahrnuty, je, že se zde uznává, že my, tedy Evropská unie a Spojené státy, jak jsem říkal vlastně již posledních pět let, že implementujeme závazky z G20. Víme, že z důvodu politických detaily se možná liší, ale cíle eh, si myslím, že by měly být ekvivalentní pokud se nedohodneme například na tom, že sem budou spadat finanční služby, tak to znamená, že vlastně řekneme zbytku světa, že, my ne, že neimplementujeme závazky G20. Jak bychom to tedy vysvětlili našim partnerům z jiných koutů světa? Co je důležité a proč to zmiňuji? Proč zmiňuji tuto finanční skupinu, která pracuje ve Spojeném království, tak říkám, že Eh, by v kontextu po krizi bychom měli více si vyměňovat zkušenosti a, ten, a ty procesy pos, povýšit na vyšší úroveň. Důležitý příklad pro váš výbor. Ti, kteří nevědí, ale eh, ve Spojených státech eh, bylo vytvořen, byl vytvořen úřad pro finanční služby pro spotřebitele v roce 2011 a tento úřad zaměstnává 1500 eh, lidí a rozpočet má 5 milionů dolarů. My jsme vytvořili EOPu, EOPu a EBU a víme, jak tam kolik zaměstnávají lidí, ale vidíte, když se srovnáme s USA, tam vytvořili úřad, který tedy zaměstnává 1500 lidí. A já eh, vám navrhuji, abyste podívali se na webovskou stránku tohoto úřadu a jak jsou velice aktivní za tři roky, čeho dosáhli. Eh, máme zde článek 5 nařízení, kde, které nám dávají určité pravomoce e, pro ochranu spotřebitele a my je nevyužíváme. Takže my bychom měli něco dělat s těmi spotřebitelskými finančními službami. Potom je to leverage ratio, uměr, poměrový ukazatel e, zadlužení, takže e, Spojené státy mají již toto regulováno, mají tento ukazatel. Já si také myslím, že bychom to měli mít v našich pravidlech o kapitálu, jaké by mělo být tedy ten, jaký by měl být ten poměrový ukazatel zadluženosti, leverage ratio. A e, ve Spojených státech již to mají zakotveno. A máme další příklady, které určitě by mohly být inspirací pro Evropu. A závěrem příklad, eh, Ed o tom hovořil, nesynchronní implementace pravidel derivátů v USA, tak to nám ukazuje, jak tato věc je důležitá, abychom o tom pravidelně diskutovali. Závěrem bych řekl, za prvé je důležité, abychom měli více studií o nákladech a výhodách TTIP a jsem proto, aby finanční služby spadaly pod tuto smlouvu, protože Teď je to politicky i strukturálně vhodné a nelze odpojit finanční služby od jiných služeb ani od investiční eh, části smlouvy. Těžko lze odpojit eh, finanční služby od pravidel pro investice a je třeba i říci světu, ano, implementujeme pravidla G20 a naše pravidla budou ekvivalentní. Děkuji, Karele. Děkuji a nakonec tu máme příspěvek Christophera Pejna eh, jménem svým a Kena Monahena. Eh, oba dva eh, budou k dispozici na obrazovce, až přijde čas na otázky a odpovědi. Jde o analytiky a e, ekonomy e, z skupiny e, Bloomberg. Doufám, že brzy uvidíme video. Kristofere, máte slovo. Děkuji, dobré odpoledne. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci výboru, my bychom rádi nejprve poděkovali výboru za to, že nás pozval na své zasedání. Ve své prezentaci budeme analyzovat důvod, eh, proč Obamova administrativa se staví veřejně proti evropským návrhům na začlenění eh, finanční regulace a spolupráce do eh, dohody TTIP. Podle naší analýzy vzhledem k rozdílům v pozicích EU a USA, pokud jde o finanční regulaci v TTIPu, se obě strany pravděpodobně nebudou schopny shodnout na všech evropských evropských návrzích, ale nějaká omezenější dohoda by stále byla velice hodnotná. Proč Obamova administrativa zastává tuto pozici? E, za prvé, Obamova administrativa má obavu z jakýchkoliv akcí, které by mohly e, podkopat e, provádění eh, Dodd-Frankova zákona. Ten byl přijat v červenci 2010 a je jedním z největších obamových úspěchů. Eh, republikánští zákonodárci neusilují o zrušení eh, Dodd-Franku, ale velice rádi by využili příležitosti k tomu, aby změnili některé jeho ustanovení. Implementace Dodd-Franka probíhá už několik let a podle naší analýzy dvě třetiny pravidel už jsou naplněny a zhruba 20% nyní probíhá a na tom zbytku se ještě nezačalo pracovat. Šest různých agentur se zabývá finanční regulací v USA a mnoho pravidel podle Dodd-Frank Act vyžaduje interakci eh, růz, několika různých těchto agentur. Eh, eh, z historického hlediska ty agentury si velice přísně hlídají své teritorium a zapojení nějakých zahraničních regulátorů by mohlo představovat velké problémy. Eh, za druhé, finanční eh, spolupráce v oblasti TTIPu by mohla vést k oslabení americké regulace. Obamová administrativa se domnívá, že regulace podle Dodd-Frank Actu je tvrdou reakcí na finanční krizi. Eh, USA implementuje režim Bazilej 3 a někdy jejich regulátoři jdou dokonce nad rámec bazilejských pokynů. Například Bazilej žádá leverage ratio 3%, ale ale největší evropské banky eh, mají až 6%, pokud jde o holdingové společnosti a 5%, pokud jde o eh, komerční banky přijímající vkladu. Ano, existují příklady tvrdší regulace i v Evropské unii, například pokud jde o fondy peněžních trhů. Ale Obamová administrativa se domnívá, že reforma eh, bankovní struktury, jako je Volkerovo pravidlo a další opatrnostní pravidla, jsou tím důvodem, proč je Amerika v popředí. Ovšem někteří namítají, že eh, regulace nejde dostatečně daleko a že stále jsou zvýhodňovány největší banky. A administrativa si bude velice přísně hlídat to, co ho dosáhla. Eh, my eh, si tedy uvědomujeme ty evropské stížnosti na to, že evropské banky musí zakládat zvlášť kapitalizované banky v USA, ale američtí politikové se domnívají, že je to v souladu s národním, nebo s mezinárodními dohodami a patrně se nepohnou z této pozice během vyjednávání o TTIPu. E, Obamová administrativa bude dávat přednost mnohostrannému přístupu. E, je důležité si uvědomovat, že americký finanční systém je odlišný od evropského. Například v USA aktiva komerčních bank tvoří pětinu e, až čtvrtinu celkových aktiv finančního sektoru, zatímco v Německu eh, je to, tentýž ukazatel asi 70%. Pak jsou tu rozdíly ve zprostředkovávání úvěrů mezi USA a EU, eh, což může vést k tomu, že USA bude podporovat současnou mnohostranou strukturu, eh, místo aby si uvědomovala potřebu formálního regulačního fóra mezi USA a EU. Tyto rozdíly také vysvětlují, pro důvody, proč může docházet k neschodám ohledně správného leverage ratio a proč eh, USA dává přednost eh, Volkrovu pravidlu. A e, nyní e, teďka tedy přejdeme k širšímu pohledu na finanční služby v TTIPu. Zdá se, že Obamová administrativa nepřijme e, úplné začlenění principů finanční regulace tak, jak je navrhuje Evropská unie. USA by nicméně mohly teoreticky souhlasit s některými aspekty návrhu, jako jsou vzájemné konzultace před přijímáním nových opatření, aniž by se ovšem zavazovali k tomu, že se vyhnou eh, opatřením, které budou mít nepříznivý vliv na druhou stranu ale musíme si uvědomit, že finanční služby jsou pouze jednou z problematických kapitol TTIPu, k nímž patří dále eh, ochrana osobních údajů, zemědělství, eh, veřejné zakázky a eh, regulační spolupráce v dalších sektorech. Je možné, že nějaká méně všeobecná dohoda, která by odstranila všechna výrobní a zemědělská cla a která by se zaměřila na základní rozdíly v regulacích, jako je tomu například v automobilovém sektoru by byla průchodnější. E, takováto dohoda by mohla e, obsahovat i nějaký mechanismus finanční regulace. Podle našich e, odhadů Vývozci z Ameriky a Evropy zaplatí asi 10,5 miliard dolarů na každoroční cla a dalších 96,3 miliard dolarů na regulační náklady. Takže Případný TTIP by nemusel, být, eh, nemusel mít tak široký záběr, jako to bylo předvídáno na začátku vyjednávání, ale přesto by mohl být hodnotný a mohl by být průchodný jak pro americký kongres, tak pro Evropskou unii. Eh, děkuji vám za vaše příspěvky a nyní vysvětlím eh, další postup. Poslanci, kteří si chtějí vzít slovo, a e, položit otázku nebo e, vznést nějakou připomínku, e, tak se prosím přihlaste. Už mám na seznamu Filipa Lambersta, Case Wimbonda a Svena Gigolda. Právě vidím, že se hlásí Peter Skinner. Ještě někdo? Dobře, tak já teď navrhuji, že jim dáme slovo a omlouvám se Eh, že teď na chvíli odběhnu a předám předsednictví Pavlovi, eh, který je mimochodem také stálým zpravodajem výboru Ekon pro eh, TTIP. Takže ho teď také vítám a nakonec nám přednese své schrnutí. A nyní tedy poslanci budou moci pokládat otázky našim panelistům. Nyní tedy předám eh, předsednictví Pavlovi a eh, dávám slovo prvnímu řečníkovi. Děkuji, Sharon. Jak řekli všichni řečníci, tak Evropská unie a Spojené státy mají dva odlišné systémy, abych jenom vzal ta témata, eh, kterými jsme se zabývali ve funkčním období, tak víme, že jsme hodně eh, pracovali eh, pro CRD4, směrnici o kapitálové přiměřenosti 4 v Evropě, a potom probíhala diskuze o spekulativních eh, aktivitách a doufáme, že do budoucna proto i budeme mít tu Likanenovou zprávu, která definuje dost E, e, široce regulaci pro tyto spekulativní aktivity. Dále máme zde téma, jako jsou účetní normy, protože jsme skeptičtí vůbec e, zdali oceňovat aktiva tržní cenou v Evropě. Jak víme, Spojené státy neaplikují Bazilej 3, a i mají Volkerovo pravidlo, podle kterých je to pole působnosti spekulací velice omezené. A moje otázka je tedy tato. Pokud, jako řada z vás vlastně řekla, Spojené státy odmítají, aby finanční služby spadaly do pole působnosti eh, TTIP, tak eh, proč tedy vůbec mít tuto smlouvu? Pokud tedy finanční eh, služby by tam byly, by tam nebyly, tak eh, eh, pokud, pardon, finanční služby by tam byly, tak ta konvergence by šla kterým směrem? To znamená, přiblížilo by se to spíš americkému nebo evropskému systému, anebo někde mezi. A já se obávám, že tady tím by možná byla zcela spochybněna naše pětiletá práce. Děkuji, pan Janok. A nyní má slovo pan Lambert. Otázky? Ano. Budu hovořit anglicky všichni, aby mě pochopili všichni řečníci tady. Já, takže Naďo, já jsem slyšel, eh, vy jste úžasní lidé a možná trochu naivní, protože všichni říkáte, mělo by nám jít o vyšší standard a tak dále, ale opět, když se podívám na to, co eh, figuruje v mandátu, tak skutečně je zde eh, šance, že skutečně ta smlouva se bude snažit o vysoký standard? Jaké jsou zde důkazy? Já zde nehovořím o vašich záměrech, eh, snech, aspiracích a tak dále, protože možná s těmi bychom souhlasili, ale jaké máte důkazy, fakta, podle kterých dedukujete, že skutečně existuje zde politická podpora, za druhé podpora podniků, eh, které se také budou snažit o to, aby eh, se přijal ten nejvyšší standard. A eh, samozřejmě vidím, že finanční kruhy chtějí tam zahrnout finanční služby, ale E, ti velcí e, na druhé straně oceánu, tak těm jde o tu nižší laťku, o ten nižší standard, aby tedy se nesnížila jejich konkurenceschopnost vůči americkým konkurentům a ti říkají to tež americkému kongresu. E, takže možná, že nakonec oni pře, přepřáhnou a řeknou, Mm, dobře, eh, tedy mm, jde nám společně o eh, vysoký standard, ale to moc nevěřím. Takže jaké máte důkazy, že to eh, tak bude a že skutečně dojde ke splnutí obou těchto světů, protože tady zatím já nevidím ani zbla nějakého důkazu. A také bych chtěl řekl, říct, souhlasím s Karlem, že asi potřebujeme lepší studie, které nám ukáží, jaké jsou náklady a výhody eh, takovéto věci. Upřímně řečeno, mm, říkám Nadě a DG Trade, když vidíme 500 euro za domácnost na Evropu, no to je úplná volovina, eh, protože eh, podívejte se, a i kdyby to byla pravda, tak má otázka, Naďo, je, eh, a těch 500 by šlo do kapes koho? Víte, že co nás zajímá, jsou ty čisté toky peněz. A upřímně, když se podíváme na ISDS, když se podíváme na to, co si přeje, Eh, business o TTIP, tak mám nulovou důvěru, že to vůbec někam povede, že to bude znamenat lepší ochranu, to vůbec nevěřím. A nemluvě o spotřebitelské ochraně, tak tam dokonce američané v některých věcech udělali to líp než Evropané. A závěrem, hlavní vyjednavač USA, náš přítel, nám řekl, Mm, že americká strana chce větší transparentnost a zodpovědnost. Ano, to řeknete, no to je dobré, s tím lze než souhlasit, ale kromě toho, že platí, že když se podíváte na transparentnost toho procesu, tak to je úplně špatně nastaveno, protože tady žádná transparentnost od obou stran není. I když se podíváme na mandát, my zde máme tedy mandát, ke kterému jsme se dostali, jenomže to prosáklo, a to není transparentní proces. A když se podíváme na eh, zodpovědnost, tak nám jde o větší spolupráci. My chceme, aby ti hloupí zákonodárci nám řekli, jaké jsou jejich plány za, druhé, za prvé a za druhé, aby nám řekli, eh, co by mělo být v legislativě a aby potom, eh, potom, potom případně tedy nám vysvětlili a zodpovídali se z toho, proč se nedrží naší rady. Protože mm, když tedy budeme pouze se držet toho, co oni si přejí, no tak můžeme eh, zbalit ten náš legislativní eh, proces a všechno a nakonec a můžeme i zavřít parlament a tak dále a to ty úspory potom budou daleko větší než 500 euro na člověka. Děkuji. The floor now to Mr. Swinburne. Mrs. Děkuji, pane Lamberte. Nyní dám slovo paní Swinburne. Děkuji. E, já se na to podívám z trochu jiného pohledu než mý dva předřečníci, e, protože e, podporuji začlenění finančních služeb do TTIPu. Ale protože se domnívám, že regulace finančních služeb je tou oblastí, kterou trávíme nejvíce času v dialozích mezi EU a USA, tak mám podezření, že ještě nikdy žádný dialog neprobíhal intenzivněji. Pokud jde o implementaci závazků eh, G20 a eh, Bazileje, tak tady je mi zjevné, jakožto pozorovatele, který sledoval to téma podrobně, že nejde o hladký pr- proces. Nedá se říci, že bychom nějak zdokonalili dialog mezi těmi dvěma regiony. Eh, a myslím si, že opravdu tady platí, že ďábel je v detailu a zejména to platí pro pravidla G20 pro deriváty. Tady došlo k rozhodnutí jednotlivých jednotlivých agentur a proto je velice snadné zabřednout do eh, detailů a eh, opravdu velice drobných podrobností, zatímco bychom měli se na to dívat jaksi s, trochu s odstupem. My samozřejmě tady máme společné e, aktéry. Jsou to ti stejní největší velcí hráči na trhu, na obou stranách Atlantiku a jsou to i největší globální hráči. Takže e, já si myslím, že začlenění finančních služeb do TTIPu by znamenalo, e, že budeme mít jakýsi kompromisní program, eh, který by nám umožnil vyloučit ty, kdo tam nepatří, místo abychom začínali každý z jiných předpokladů. Takže eh, já si myslím, že to vytváření pravidel z posledních let eh, ukazuje, že nemáme jinou alternativu než nějakou vzájemnou uznání finanční regulace prostřednictvím TTIPu. Chtěla bych se ale zeptat panelistů, zejména těch, kteří se mnou souhlasí, co si myslí, že by mělo být vyňato z režimu finančních, finanční regulace. Měly by být opatrnostní opatření úplně eh, vyňaty eh, nebo eh, napadá vás něco dalšího, co by mělo být rozhodně mimo působnost finanční regulace? Děkuji, paní Swinborn, a nyní pan Gigold, prosím. Well, um, first, uh, Kay, I'm surprised that... Uh, tak nejprve Kay, mě překvapuje, že se ještě držíte paní Thatcher, protože my vždycky máme alternativu a to je vždycky důležité si uvědomovat. A e, to platí i pro TTIP. E, podle mého názoru e, já, já můžu souhlasit s komentářem Kena Monehena, protože my bychom mohli dosáhnout jakési něče, něčeho jako obchodní dohody mezi USA a EU, což je ohroženo mandátem který eh, vkládá všechno do tajných vyjednávání místo, abychom přesně definovali, kde můžeme eh, něco získat a kde můžeme dosáhnout eh, nějakých výsledků. A v tom je právě problém té současné situace. Čím dál více lidí si uvědomuje, e, že tu jsou nebezpečí. Když si přečtete ten mandát a vezmete vážně to, co se tam píše, e, tak se tady vlastně e, otvírá jak si, můžeme tady prohrát úplně všechno. A tady jde o základní orientaci a je tu ve hře celá řada lobbystů a zájmových skupin, kteří tam chtějí mít všechno. Ale ten, kdo e, vloží do hry všechno, tak může také přijít o všechny výsledky. A to je současná situace, bohužel. Já mám jednu velice konkrétní otázku na naše experty a budu rád, když se k ní vyjádříte. Když si přečtu pozorně e, ty dohody o volném obchodu, které už byly uzavřeny se Singapurem, e, tak to chápu tak, že finanční produkt, který je způsobilý pro trh v Singapuru, musí být automaticky e, přijímán e, také zde v Evropě. To je výsledek studie o e, dopadech na finanční trhy a můžete si to přečíst u SOMO, což je nevládní organizace z Nizozemska a e, pokud e, stejná opatření e, budou platit i tady, tak by to mělo mnohem širší účinek, protože málo kdo kupuje finanční produkty ze Singapuru, ale v případě New Yorku by ten efekt byl mnohem větší a možná, že i ta dohoda se Singapurem nabude na významu v budoucnu. Takže mě by zajímalo, zda plánujete zahrnout obdobná ustanovení, anebo si myslíte, že takovéto ustanovení by ohrozilo e, možnost e, regulovat svůj vlastní trh? E, a toho já se opravdu obávám, protože my jsme se ujistili o tom, že můžeme pomocí nové dohody MIFID stáhnout některé produkty z trhu. A tady jde o to, že když se stejným eh, produktem se dá obchodovat zde, ať už je registrován v New Yorku nebo v Singapuru eh, nebo eh, kdekoliv, v jakékoliv zemi, se kterou budeme mít takovou dohodu, tak to je opravdu proti celému duchu naší dohody MIFID. A Karle, mě zarazila vaše poznámka, protože máte pravdu článek 9 nařízení ISA se skoro vůbec nepoužívá, eh, což by mohla být dobrá forma eh, evropsko-americké eh, spolupráce. Nabídnout této instituci, aby prováděla dohled nad ochranou spotřebitelů v Evropě. Možná by to zvládla ta americká organizace mnohem lépe, než to dosud zvládala ISA. A tím bychom měli eh, mnohem více peněz vynakládat na ochranu spotřebitelů a využívat eh, právních kompetencí. Eh, to máme ve zprávě, o které, kterou parlament odhlasoval na minulém štrasburském zasedání, že by se tento článek měl více využívat, ale bohužel k tomu zatím příliš nedocházelo. Děkuji, pane Gigolde, a nyní dám slovo panu Skinnerovi. A myslím, že to je již zavedená diskuse eh, za poslední léta, když chceme hovořit o vztazích eh, od USA a mezi USA a EU, tak všichni eh, dobře víte, že i e, ty e, diskuze jsme vedli v kongresu a v senátu a všude a vždycky e, platilo, že jsou všichni laxní o tom hovořit o detailech regulace a já se pamatuju, že to je diskuze, která vznikla za finanční krize i G20 z toho jasně udělala prioritu. Chtěla, abychom směřovali ke společnému standardu a pokud to budeme ignorovat, tak a neuzavřeme TTIP, no tak mm, to se nám nepodaří splnit takovýto cíl. Takže zde já jsem neslyšel to od panelu, ale možná se mnou souhlasíte. Mm, takový příklad. Větší, eh, pokud eh, nebudeme konvergovat, tak zde bude eh, větší riziko tzv. arbitráže, kde všichni půjdou tam, kde ty standardy budou nižší. A my nejsme sami na planetě, je třeba si uvědomit a máme zde celou řadu zemí na celém světě, především ty, které nejsou hned postiženy finanční krizí, no tak, eh, tak eh, tyto tedy eh, nebudou chtět přijmout naše pravidla. Je tedy naše pravidla, naši povinností uzavřít ty typ, jak řekla Nadia v úvodu a jak píše na papíře, Eh, ten regulační dialog eh, eh, zaznamenal určitý úspěch, ale bylo by to úspěšnější, pokud by zde byla politická dohoda na těchto obou režimech. Což znamená jednu jednoduchou věc. Máme zde globální problém, ale snažíme se to řešit lokálně a tak by to již nemělo být. Děkuji pane Skinnere, nyní naši panelisté a začneme paní Calvino. Takže máte slovo. Každý na tři minuty. Paní Calvino, máte slovo. Děkuji za velice zajímavou diskuzi, ano, a děkuji i členům parlamentu za velice eh, zajímavé poznámky. Takže velice stručně pár bodů. Za prvé chci říci, že TTIP a způsob, jak my e, vidíme finanční služby v TTIP, to se netýká věcného jednání, ne o pravidlech se vyjednává ve fórech, jako je Bazilický výbor, jako IOSCO například. A ještě bych doplnila, je třeba, aby i e, e, v každém té jurisdikci na tom pracovali zákonodárci, takže není cílem, aby se v typu hovořilo o standardech. Ne, jde o proces a o e, stanovení určitých pravidel, jak řídit tyto trhy. Jak řekl pan Skinner, my potřebujeme Eh, povýšit ten dialog na vyšší úroveň, abychom měli takový formální rámec pro eh, řešení výzev. Nejde o věcná vyjednávání, o hmotných pravidlech, ale jde o proces. Druhý bod. Ano, náš přístup k tomuto vyjednávání, a pan Lambert to řekl, že jsme naivní, no dobře, ono vždycky je dobré mít jasné cíle a představy, a tak, jak to vidíme my. To není přímo spojeno s přístupem na trhy. Ne. Samozřejmě, pokud se sníží náklady, náklady tak to bude efektivnější a pokud budeme mít eh, podobnou legislativu, tak to povede k efektivitě, lepší efektivitě, na tom vyděláme, ale to není hlavní cíl, o který nám tady jde. Vůbec ne náš přístup a tady bych měla doplnit, že já osobně jsem přesvědčena, že výzvy, které řešíme, jsou globální. Musíme reagovat na tyto výzvy koordinovaným způsobem. Musíme to udělat společně, spolu s našimi kolegy z druhé strany Atlantiku. Ano, pokud to neuděláme společně, tak mm, e, takže v podstatě e, asi e, až bude po mm, krizi, tak všichni na to zapomenou. A teď nyní všichni se snaží e, tu regulaci zpřísnit, ale nemusí to tam tak být navždy. A nám jde o to tedy e, snížit to riziko. Mm, a bez toho aniž bychom samozřejmě opomíjeli na názory průmyslu. Je zde velké riziko, kdybychom ale to dělali izolovaně, a je třeba to dělat s našimi partnery. To je nejlepší způsob, jak se vyhnout zmíněným rizikům. Multilaterální jednání, to je vynikající věc, o to nám hodně jde. Máme lidi, kteří pracují v nejrůznějších pracovních skupinách, v nejrůznějších multilaterálních instancích, ale v této fázi hlavní partner jsou Spojené státy ve finančních službách. To je evidentní. My ne, eh, samozřejmě i jsme lídrem eh, v multilaterálních jednáních. Takže to, co uzavřeme, tak v podstatě bude model pro spolupráci s jinými státy a eh, nám jde o to využít eh, tento zvláštní speciální vztah s nimi a potom to i dále rozšířit na celý rámec G20. Za čtvrté TTIP. To není tradiční vyjednávání obchodní dohodě, jde o obchod, ale i investiční partnerství. A možná to bylo špatně interpretováno vždycky. Partnerství investiční, to znamená, to je více než obchod čistě. A k tomu, co řekla paní, ne, ne, paní McCarthy, paní Swinburne, eh, zde Eh, zde samozřejmě eh, to, eh, ten regulační rámec, ten, to se nedotýká mandát vyjednávání. A i zde hm, obezřetnostní pravidla také platí, to ano, ale my to chceme nějak hm, propojit s procesem a říci si, jak tato pravidla se budou implementovat na obou stranách parlamentu. Pokud je o tajemství, a e, e, my, ne, my jsme zveřejňovali dokumenty, my jsme byli transparentní velice. E, já myslím, že to není vyjednávání s nějaký protistranou. Přece ne, my jsme partneři na jedné lodi, takže jsme transparentní a určitě parlament a ostatní mají přístup k naší dokumentaci, kterou zveřejňujeme na webu a já myslím, že jakákoliv utajenost není dobrá pro důvěryhodnost celého procesu. A poslední osobní poznámka, kterou musím učinit. Vždycky je zde taková, takové riziko sebemrskačství. Já eh, samozřejmě respektuji evropské zákonodárce, my jsme udělali hodně práce v posledních pěti letech, i vy, rada také, takže ano, možná některá pravidla budou přísnější teď od této chvíle ve Spojených státech, některé zase u nás v Evropě, ale my, nám nejde o tom ukazovat, že jsme lepší než ti druzí. Ne, nám jde o to, aby ta pravidla eh, mohla působit v interakci a spolupracovat, jinak budeme v krizi sami. Děkuji, paní Kalvino. Vy jste překročila jednou tak dlouho váš čas, takže bych rád, aby ostatní panelisté dodrželi čas. A nyní má slovo pan profesor Chris Brammer. Pokud nás slyší. uh, are you there? Uh, okay. Yes, thank, yes. Ano, e, jsem tady. Děkuji moc krát za otázky. Podle mě e, je e, důležité, abychom se při hovorech soustředili na otázkách procesu. Samozřejmě Evropská unie, stejně jako USA, má zájem na tom, aby jejich agentury měly svou pozici a právě tak na nových aspektech, jako, je, jako jsou ty líka, návrhy Likanen, Eh, nebo eh, další, eh, ať už s tím souhlasíme nebo ne, tak Evropská unie určitě může podniknout určité kroky, které by mohly projít podle G20, ale tady nejde pouze o otázku obsahu, tedy kdo má tvrdší pravidla, kdo má měkčí pravidla. Je to otázka procesu. A já si myslím, že otázka procesu je důležitá nejen e, proto, že nás zajímá, jak to dopadne, i když to je důležité, ale taky e, je důležitá otázka, jak se k tomu výsledku dostaneme. My máme probíhající diplomatický e, proces a nejen během posledních let, ale během posledních deseti nebo patnácti let docházelo k příkladům, kdy spory mezi EU a USA vedly k tomu, že e, objektivní pozorovatelé e, ze třetích stran e, hovořili o vyšších standardech. A tady například jde o vzájemné uznávání s Kanadou nebo dalšími částmi světa které mají eh, režim vzájemného uznávání, aby eh, mohlo docházet k interoperabilitě amerického a evropského trhu, eh, což vedlo k tomu, že kanadští regulátoři přijali některé prvky těch druhých režimů. A tak, jak například úvěrové ratingy byly vyřešeny mezi Amerikou a Evropou, přičemž došlo k některým změnám Eh, na základě mnohostranného memoranda o eh, porozumění. A pokud jde o eh, regulaci ratingových agentur, tak si myslím, že ať už souhlasíme nebo ne s těmi konkrétními body tohoto přístupu, tak vlastně nás to vrátilo o pár kroků v, do, zpět, ale teď už jsme zase zpátky na vytyčené cestě. E, otázkou ale e, je, e, otázkou není, zda dospějeme k takové a takové dohodě, ale jak k ní dospějeme. A to je důležité, protože pod, do, podle toho, do jaké míry se spory mezi EU a USA dostanou na titulní stránky Financial Times, tak to povede k nákladům plynoucím z nejistoty zainteresovaných subjektů, politické obrovské náklady, eh, protože eh, samozřejmě tady jde o aktéry z oblasti průmyslu. Povede to k nákladům plynoucím z toho, že se zpomalí eh, rychlost implementace našeho regulačního režimu. Myslím si, že zdejší přítomní mohou pochopit to, jak určité osobnosti mohou ovlivnit regulační proces a to, do jaké míry ten proces může zpomalit nebo zrychlit E, své tempo. A také e, do jaké míry je prováděna ekonomická diplomacie je důležité. A nakonec e, jsou tu náklady pro třetí strany, tedy pro ty, kteří se neúčastní této debaty tady eh, ta zpráva, o které už se to hovořilo, eh, končí takovou poznámkou, že svět se mění, eh, což samozřejmě si neuvědomují jen USA a EU, ale i další nadnárodní hráči. A EU a USA samozřejmě stanovují nejvyšší standardy na základě své kompetence a zdrojů. A e, to, že se neschodnou na základních problémech finanční regulace, samozřejmě vytváří e, příležitosti pro třetí strany, aby se pustili svou vlastní alternativní cestou. A e, ta hlavní otázka se tu netýká pouze přeshraniční transatlantické arbitráže, i když to je taky samozřejmě problém, ale také se týká toho, jaké náklady by plynuly z toho, kdyby EU a USA netáhly za jeden provaz. To je samozřejmě zajímavé pro firmy, které pracují v našich jurisdikcích. E, tady jde o to, aby, e, mohl, aby existoval e, jednoduchý a efektivní přístup ke kapitálu, ale také jde o to, aby tato dohoda pro 21. století byla příležitost, příležitostí k vývozu, a to nejen vývozu zboží, ale i vysokých regulačních standardů. Děkuji. Děkuji, pane Bramere, a nyní dám slovo na tři minuty panu Filiponatovi. Děkuji, pane předsedo různé otázky, které zazněly od jednotlivých poslanců, zazněly od těch, kteří se účastnili vyjednávání a mě zarazilo, co nakonec řekl eh, Peter Skinner. Ten řekl, že máme globální problémy a měli eh, bychom eh, pro ně hledat určitá řešení. To já nesouhlasím. To je jádro toho, co jsem se tu snažil sdělit. My potřebujeme mnohostranný přístup k těmto problémům. O to tady jde. Eh, já eh, velice nerad eh, musím říci, že dvoustraná smlouva už ze své definice je lokální řešení a e, samozřejmě, když se podíváme na e, podíl finančních služeb ve světě, e, tak tady EU a USA představují přes 60%, nemám tady přesná čísla, ale uveďme to do perspektivy. Před deseti lety celkový podíl HDP v součtu EU a USA byl 60%, dnes je to asi 45% a v roce 2050 to bude 25%. Když se podíváme do budoucna, tak velice nerad musím říci, říci, že my nehledáme globální řešení. Svět je mnohem větší. Moc dobře víme, e, že to máme Čínu, Japonsko, Brazílii, e, kteří e, nejsou příliš nadšení z toho, že nejsou zapojeni do procesu. Víme, že například Japonsko si nedávno stěžovalo na to, že se tu spozdili hovory o regulaci a že bylo zapojeno příliš pozdě do toho procesu. Když hovoříte s lidmi, kteří mají na starost eh, nadnárodní finanční regulaci, tak vám řeknou, že by se dala podniknout celá řada akcí. Koordinace programů na mezinárodní úrovni. Eh, to by bylo velice důležité. Vzájemná hodnocení, eh, evaluace. Toho se dá dosáhnout celou řadou způsobů a všechno se to točí kolem veřejného přístupu k těmto problémům, e, místo abychom to delegovali na e, dohody o volném obchodu, e, které jsou podle našeho názoru něco úplně jiného. Já neříkám, že by se neměly uzavírat, ale měli, by, měli bychom se spolehat pouze na tyto smlouvy. Já o tom vážně pochybuji. Zaslechl jsem tu několik věcí, na které bych chtěl zareagovat ať už jde o jakési opakování mýtů nebo šíření strachu a tak dále. Prosím, držme se faktům. Eh, my máme ty informace, které jsou obsažené v tom mandátu. E, samozřejmě je to celá řada e, dobrých úmyslů, ale já si, já si můžu přečíst mandát, který říká, že cílem je maximální liberalizace a že e, budou závazná pravidla pro regulátory. A já bych se velice rád pletl. Vůbec nechci mít pravdu, ale já bych chtěl nějaké ujištění ohledně toho, že eh, ten mandát eh, nebude eh, úplně, nebude zcela naplněn. Velice rád bych se pletl, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Děkuji panu Filiponatovi a nyní dávám slovo panu Bolsovi na tři minuty. Já se pokusím o tři minuty na prvního pána, který položil otázku TTIP a finanční služby bez nich, jestli to má smysl. Já si myslím, že ne. To znamená, parlament by měl odmítnout jakoukoliv smlouvu, která nebude obsahovat finanční služby. Pan Lambert se ptal, jak je zde důkaz, že nedojde o okleštění standardů. No, my, eh, vy jste byli také obviněni z toho, že jste rozmělnili Bazilej 3, ale zde to máme rozhodnutí dobře odůvodnitelná a i zde Bazilej se snaží změnit eh, právě ten ukazatel zadluženosti eh, díky činnosti vašeho výboru a rozhodli se, že ano, to by bylo lepší řešení, takže určitě to bude i nadále takto možné. Na pana Gigolta, já nevím, zdali jste se sešlel s měrovými orgány. Ano, to jsou eh, eh, regulační orgány s vysokým standardem. Ano, určitě, nevím, zdali víte tedy, jak vypadá ten regulační orgán v Singapuru, ale skutečně jeho eh, výstupy jsou velice kvalitní. Dobře, děkuji. Takže vy jste použil pouze minutu 10 sekund, to si, toho si cením, a není pan Lano. Děkuji. Zhruba, abych zareagoval na otázku jaké jsou důkazy o tom, že e, e, tedy e, v podstatě nedojde ke snížení standardu. Ano, takže teď v podstatě samozřejmě po krizi není možné, aby regulační orgány byly slabší než předtím. Ne, třeba i Švýcarsko teď má daleko vyšší kapitálové požadavky než EU a Spojené státy. No, proč? No, prostě chtějí mít vysok, nízkou úroveň kontroly nad finančními konglomeráty. Takže mm, bych řekl, že ano, zde mm, si nemyslím, že zde existuje takové riziko. Ale souhlasím mm, s tím, co řekl Sven Gold a Filip Lambert. Asi budeme muset modernizovat evropské standardy a přizpůsobit je americkým a Mm, zde americké ministerstvo financí hodně eh, trvalo na zátěžových testech a i zde eh, máme ten příklad toho leverage ratio, toho ukazatele zadluženosti a potom další příklady. A hodně eh, Oni mají orgán, pro který pracuje velký počet lidí. A když se podíváte na jejich webovskou stránku, tak tam i hodně citují Evropskou unii. A pokud chcete mít konkrétní důkazy o e, dopadu na finanční služby, tak studie komise, kterou provedlo CPR, tak ukázala, že zde i finanční služby z toho budou profitovat. Můj příklad e, třeba je e, sektor investičních fondů, kde teď ty Eh, výdaje jsou ve Spojených státech nižší než v EU. My víme, že u nás ten trh je velice roztříštěný, takže, ale já si myslím, že pokud bude ta konkurence širší, tak to bude ku prospěchu spotřebitele. Dále, co bychom mohli vyloučit eh, eh, vaše otázky? To je těžké. Samozřejmě mohli bychom vyloučit určité prvky, jako třeba pojištění. Proč pojištění? Protože nemáme eh, na americké straně jednotný trh, eh, takže podle studie komise pojišťovnictví eh, ale by profitovalo z větší otevřenosti. Potom některé spotřebitelské finanční služby, ale DG.com nyní třeba i zahajuje žalobu proti Visa, Visa Inc. ze Spojených států, takže nevím. Je velice těžké říci, co tedy zahrnout, co vyloučit. Eh, otázka účetních norem. To je hezký příklad toho, jak říci, že pokud začnete vylučovat finanční služby, tak asi bude těžké říci, proč nevyloučit třeba účetní normy. Víme, že účetní normy, od těch se jedná se Spojenými státy více než 10 let a vyloučit účetní eh, služ, eh, finanční služby, tak to by byl i argument pro tedy vyloučení účetních norem a transparentnost celého procesu. Tak zde bych zdůraznil, že tento proces hm, TTIP je transparentnější než jiná obchodní jednání v minulosti, třeba s Koreou, nebo SITA, nebo Singapurem, tak vlastně až na konci eh, eh, jste dostali některé informace. A když se podíváte na webovskou stránku komise a TTIP, tak tam se dočtete více informací než dříve u jiných i podobných jednání a mm, těch publikací eh, a zveřejněných informací je více, tudíž je zde větší transparentnost a tomu tak nikdy předtím, pokud vím, nebylo. A bilaterální eh, aranžma a multilaterální aranžma, Erik, a zde eh, byste, měli byste vědět, že pokud jde o finanční služby, tak rámec, multilaterální rámec je strašně Eh, strašně slabý kvůli tedy těm obezřetnostním pravidlům a potom i eh, řešení sporů, které existuje v multilaterálním kontextu, se v podstatě vůbec nevyužívá. Takže já si eh, nemyslím, že tyto dva procesy jsou v rozporu, ne, ale já myslím, že jeden ten proces, tedy bilaterální, přispívá k tomu multilaterálnímu a naopak. A pokud finanční služby tam budou zahrnuty, tak to bude ku prospěchu obou těchto režimů. Děkuji, pane Lano. Ano, zcela s vámi souhlasím, co se týče transparentnosti. A nyní ještě pan Monahan na videu. Christopher Payne. Christopher Payne, ano. Takže prosím, tak ty tři minuty, pět minut oba. Ano, my to vezmeme velice rychle. Eh, za prvé eh, je eh, jasné, abych odpověděl na některé ty položené otázky, že tady nejde o konvergenci. Nedopadne to tak a ten návrh se toho ani netýká. Jde tady o proces a vzhledem k rozdílům mezi finančními systémy USA a EU e k žádné konvergenci nedojde zcela upřímně. Samozřejmě je to návrh, který se týká procesu. To je to důležité. Za druhé, je potřeba říci, že někteří e, regulátoři v USA by silně e, oponovali e, tomu nezačlenění finanční regulace do TTIPu. Například guvernér Turilo velice silně podporuje vysoké kapitálové standardy, zejména pro největší banky. A zkrátka by odmítl velké většinu stížností velkých finančních institucí. On eh, velice eh, horlivě eh, chrání veškerá, veškerá ta nová regulační pravidla. Eh, já bych zmínil jeden klíčový bod toho návrhu, který se týká vzájemných konzultací. Tady se říká, že návrh požaduje vzájemné konzultace před jakýmikoliv novými finančními opatřeními, eh, které by významně eh, ovlivnily poskytování finančních služeb v EU a USA. A zavazuje se nepřijímat pravidla, která by negativně ovlivnila jurisdikci druhé strany. Když si toto rozdělíme na dva aspekty, tak vzájemné konzultace konzultace, to je proveditelné. A ta druhá část ale proveditelná není, protože když eh, když si představíme, tak jak bychom eh, rozlišili, co je nepříznivý vliv a co je nějaký jiný vliv. Tady je jasné, že e, regulátoři a americké ministerstvo financí se nedomnívá, že pravidla pro evropské banky e, operující v USA nepříznivě ovlivňují e, číkoli jurisdikci a nehodlají, nehodlají přepisovat svá pravidla. Takže já si myslím, že regulátoři odvádí velice dobrou práci a nebudou přepisovat nic, co, čeho dosud dosáhli. Eh, ode mě jenom několik bodů. Za prvé děkuji eh, za otázky a za zpětnou vazbu ke všemu. Eh, jsou tu dva důležité aspekty. Za prvé ta všeobecnost té dohody a, a možnost více nebo méně všeobecné dohody. Samozřejmě USA a EU by měla, měly usilovat o všeobecnou dohodu, to by bylo pozitivní pro obě ekonomiky a součástí toho procesu je zjistit, u kterých problémů je potřeba potřeba jít do hloubky a identifikovat místa, kde nelze e, dosáhnout tak všeobecné dohody. E, samozřejmě e, v médiích se píše, že americký návrh není příliš silný tam a že evropský návrh není silný tam, ale to už patří k tomu vyjednávání. A myslím si, že méně někdy bývá více. Konec konců ta dohoda bude hlubší v některých oblastech a ne tak hluboká v jiných. A konkrétně pokud jde o finanční služby, tak ty eh, konzultace eh, plus to eh, zamezení negativnímu ovlivňování je velice dobrý kompromis, který nejde zbytečně příliš daleko. A k té další otázce, jaký by byl smysl typ bez finančních služeb, tak na tom jsme pracovali poměrně podrobně a samozřejmě zemědělství, chemie a další sektory, jako je consulting, právní služby, farmaceutika, ty všechny podléhají přísnému regulačnímu dohledu na transatlantickou výměnu zboží a služeb a také tu existují cla. Já už jsem tu zmiňoval některá ta čísla, ale tady se dá hodně získat nějakou regulační spoluprácí nebo odstraněním těch překážek nebo jednoduše snížením cel. Eh, dalo by se samozřejmě eh, očekávat, že čím větší ta dohoda bude, tím eh, větší budou ekonomické přínosy. Já už jsem to citoval, že pouze 10 miliard dolarů ročně se vynaloží na cla. Myslím si, že ta dohoda je stále velice dobrá, i když toho bude obsahovat méně. Děkuji vám oběma a nyní dám slovo předsedovi výboru pro mezinárodní obchod profesoru Moreirovi. Já jsem náhradníkem ve výboru eh, INTA, takže většinou dává slovo on mě, ale nyní s radostí předám slovo já jemu. Eh, děkuji, Pavlo, za eh, pozvání na tuto schůzi. Omlouvám se, říká předseda, pan Lambert se hlásí o slovo na jednu minutu. Omlouvám se. Já jsem chtěl říct jenom jednu věc a e, sice e, ještě jednou říci Nadě, že já souhlasím e, s, tím příkladem leverage ratio, tady Evropa zaostává, Amerika i Švýcarsko je lepší. A tak co vás vede k tomu, že říkáte, že Evropa by se uzavřením TTIPu najednou stala vůdcem v této oblasti. Co tomu nasvědcuje? Já si děkuji za tuto otázku. Myslím si, že ji lze odpovědět neformálně to, oni, potom, eh, oni by potom mohli říct, nejdřív to udělejte a pak teprve zase měte ve vyjedna, k vyjednávacímu stolu. Profesor Moreira. Tak eh, ještě jednou děkuji všem, je mi ctí tady být, děkuji za pozvání. Já tu nejsem jako předseda výboru INTA, ale eh, jako zpravodaj pro tuto dohodu, protože jsem stálým zpravodajem eh, výboru INTA a stálým parlamentním zpravodajem pro obchodní a investiční vztahy mezi EU a USA. To je jedna ze čtyř iniciativ na téma TTIP eh, za tento týden. A já se budu účastnit eh, všech těchto iniciativ. Jedna z nich se bude konat veřejně už za několik hodin eh, s naším hlavním vyjednavačem, který nás bude informovat o výsledku posledního kola vyjednávání mezi EU a USA. Svědčí to o dvou věcech. Za prvé o e, bezprecedentním významu této dohody v porovnání s jakoukoliv e, předchozí e, obchodní a investiční dohodou a za druhé to svědčí o tom, že bylo velmi správně, že parlament a můj výbor ve spolupráci s ostatními výbory se účastnil této debaty až tak, že jmenoval stále zpravodaje pro tuto dohodu. E, já sleduji tuto debatu a sledoval jsem i dnešní debatu a myslím si, že šlo o velký krok vpřed. Já jsem tady e, jako takový e, posluchač, který se učí jakožto zpravodaj, ale chtěl bych vám připomenout jednu velmi důležitou věc. Eh, není náhodou, eh, že jsme eh, vybrali právě takový titul té dohody. Mohlo by jít o severoatlantickou dohodu o volném obchodu, ale tak to nezní. Jmenuje se to obchodní a investiční partnerství, čili ta dohoda má určité ambice které nenesla žádná předchozí obchodní a investiční dohoda mezi USA a Evropskou unii. E, za druhé, tady nejde pouze o přístup k trhu a e, celní překážky a necelní překážky, ale také o e, regulační odchylky a e, rozdíly, e, které mohou vést k velkým nákladům a často jsou ty náklady vyšší než u celních překážek. E, proto si myslím, že bylo správné, že komise, rada a parlament nastavili velice široký záběr pro toto vyjednávání. Rád bych vám připomněl, že my jsme přijali dvě zprávy ohledně této dohody. Jednu předtím, než se komise rozhodla zahájit vyjednávání a žádala o mandát a e, druhou e, poté, co e, návrh vyjednavacího mandátu čekal e, na rozhodnutí rady. A při obou těchto příležitostech parlament zcela jasně dával najevo, že chce začlenit finanční služby. To je napsáno černém na bílém a bylo to schváleno velkou většinou v Evropském parlamentu. Takže pokud nedojdeme k závěru, že existují silné argumenty pro výjimutí finančních služeb, tak zkrátka v mandátu to je, máme na to dvě zprávy Evropského parlamentu. A já nemám zatím vůbec žádný důvod, nebo alespoň pádný důvod měnit názor, pokud jde o to, zda finanční služby by měly být začleněny nebo ne. Já to řeknu na rovinu. Mělo by být nemyslitelné, e, že e, když vytváříme transatlantické tržiště, abych to tak řekl, e, nejambicioznější zónu volného obchodu v dějinách, tak to začneme tím, že z vyjednávání vyloučíme něco, co je v samotném srdci našich obou ekonomik a e, v samotném e, srdci e, toho složitého předíva, které už existuje mezi našimi dvěma zeměmi. Jak bychom to vysvětlili prostým občanům a prostým firmám? Že usilujeme o zřízení nejambicioznějšího vztahu obchodního a investičního a začneme tím, že vyloučíme něco, co je úhelným kamenem eh, jaké obchodního a investičního partnerství. Takže eh, já nevidím vůbec žádný důvod, eh, proč bychom se měli pokoušet proč bychom se měli pokoušet snižovat úroveň ochrany, která už existuje e, v oblasti bezpečnosti, ochrany spotřebitele e, a poskytování finančních služeb. E, já to vidím tak, že pokud nezaujmeme společný přístup, společné standardy, společný rámec, jakmile odezní krize, eh, tak to obvyklé chování eh, bude škodlivé na obou stranách Atlantiku, eh, kdy nastane konkurence a to bude znamenat, že jak si se vrátíme tam, kde jsme byli. Takže podle mého názoru samozřejmě jde o globální problém. Ale když přijdete na globální fórum s nějakým společným přístupem, tak budeme mnohem silnější, než když tam půjdeme každý sám sám za sebe s různými přístupy a nebudeme schopni se vzájemně dohodnout v rámci dvou nejsilnějších ekonomik. Dohodnout se na něčem, co bychom mohli předložit v globální aréně, dokud ještě na to máme tu moc abychom tedy zvýšili svou možnost ovlivňovat globální scénu a e, vyvážet naše vysoké standardy a e, zabraňovat jakémukoli e, úpadku na globální úrovni. Takže si myslím, že bychom měli nadále debatovat a vyměňovat si argumenty, ale jakožto zpravodaj pro tuto dohodu se domnívám, že je správné, abychom i nadále trvali na začlenění finančních služeb do TTIPu. Eh, ještě slovo závěrem o transparentnosti. Eh, já to řeknu velice jasně. Eh, já jsem se účastnil všech investičních a obchodních dohod za posledních pět let po Lisabonské smlouvě. A ty všechny jsou odkazem globální Evropy. My eh, plníme tímto způsobem eh, program Evropské unie a eh, ještě nikdy neprobíhalo takto transparentní a otevřené vyjednávání. Toto je to nejméně tajné vyjednávání, jaké jsme kdy vedli. Ještě nikdy neexistoval tak široký přístup nejen k dokumentům o pozici Unie, ale také o přístup tohoto parlamentu k jakémukoliv materiálu eh, Evropské unie. Měli jsme přístup ke každému řádku eh, bez výjimky. Samozřejmě tedy s výjimkou amerických dokumentů, protože eh, s nimi si jaksi ti nezdílejí své dokumenty s komisí a radou. Ale my jsme obeznámeni s obsahem a proto si nemůžeme stěžovat na nedostatek informací. A ty eh, dokumenty, eh, které eh, mají být důvěrné, tak unikly na veřejnost. Takže opravdu ta úroveň transparentnosti nemá obdoby v porovnání s předchozími situacemi. Takže Berme transparentnost vážně. Samozřejmě, že obchodní a investiční dohoda se nedá vyjednávat zcela otevřeně e, za přítomnosti kamer přenášená internetem. E, to je zcela proti duchu obchodních vyjednávání, e, protože tam se otvíráte jaksi pouze vůči svým protějškům a odhalujete to, co chcete. Ale toto je první dohoda, kde parlament, Evropský parlament může říci, že jsme měli přístup ke všem dokumentům a nemáme žádný důvod si na komisi stěžovat. A ty dokumenty, které byly zveřejněny, jsou také eh, bezprecedentně obsáhlé a ta informovanost a zájem parlamentu o toto téma e, ukazuje, e, že opravdu tady nepanuje nedostatek informací. Takže já vítám iniciativu eh, výboru Ekon a eh, doufám, že eh, to není poslední akce, kterou na téma TTIP organizujete a jakožto zpravodaj této dohody se velice těším na další spolupráci s vámi i s dalšími výbory, které se rozhodly účastnit této e, klíčové snahy Evropské unie e, o e, opravdové transatlantické tržiště samozřejmě za účasti finančních služeb. Děkuji panu profesoru Moreirovi a já bych také řekl pár poznámek na závěr, ale myslím si, že pan Moreira řekl v podstatě úplně všechno. Zcela s ním souhlasím, pokud jde o transparentnost. Tu je třeba zdůrazňovat a všichni si uvědomujeme, že jde z mnoha ohledů o klíčovou dohodu z hlediska pracovních míst, finanční stability a tak dále a tak dále, ale nejdůležitější je eh, to, abychom tedy, že, že nyní máme našlápnuto k tomu, abychom té dohodě, tu dohodu uzavřeli eh, v roce 2014 nebo 15. Myslím si, že čím budeme ambicioznější, eh, tím více eh, výhod nám to všem přinese a čím budeme eh, ambicioznější, tím větší vliv budeme mít celosvětově. Což také znamená, že budeme moci vylepšit tu bilaterální konvergenci Často slycháme, že tato dohoda se netýká cel, ale e, harmonizace e, regulace, e, posílení koordinace a určitě se shodneme na tom, že regulace a finanční služby spolu opravdu souvisejí. Finanční služby musí určitě být součástí dohody. E, komise má mandát i na finanční služby. E, Evropský parlament, jak říkal profesor Moreira, e, jasně jasně prohlašuje, že finanční služby musí být začleněny a není třeba se tady ničeho obávat. Na obou stranách Atlantiku se jistě shodujeme na tom, že tato dohoda vůbec nic neoslabí. A když říkám nic, tak myslím nic. Takže se to týká samozřejmě i finančních služeb. Není důvod k obavám z jakéhokoliv e, otupení, e, jakéhokoliv pravidla. A e, nakonec bych navázal na to, co říkal pan Skinner, že globální problémy si žádají globální řešení a ne lokální. Takže to si musíme uvědomovat a e, doufám, že e, spíše dříve než později si vyslechneme dobrou zprávu, e, že vyjednávání o finančních službách se uskuteční. Takže děkuji všem panelistům, děkuji profesoru Morejrovi a teď pár minut počkáme, protože v 5.15 začne další bod pořadu jednání, výměna názoru s komisařem eh, Barnierem, který tu ovšem ještě není.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 So, thank you very much indeed. Uh, děkuji. Děkuji. Eh, děkuji. Bod 16. Eh, výměna názoru s panem Michelem Barnierem, komisař pro vnitřní trh a služby. A poslední výměna názoru s komisařem proběhla 16. září 2013 a to asi bude poslední teď. A eh, ráda dám eh, tam slovo eh, panu komisaři a nepochybuji o tom, že on bude klíčovou figurou budoucí komise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, milí kolegové, jsem rád, eh, že jsem opět tady. Nevím, zda je to naposledy, zda je to poslední společný Eh, eh, dialog. Já tady zůstanu až do konce vašeho mandátu zcela vám k dispozici. I kromě toho dále eh, určitě velice rád se s vámi ještě sejdu až do října, kdy mi končí mandát. Určitě ještě před námi stojí hodně práce. Já onehdá jsem revidoval, co jsem tady řekl hm. 13. ledna 2010, se pamatuji, to je vlastně před čtyřmi lety, když, jste, když se konalo slyšení, no, když jsem byl pověřen tedy v eh, portfoliem finančních služeb na vnitřním trhu. A tehdy jsme si řekli, že je důležité pravidelně a na konci mandátu zrevidovat, co se podařilo a porovnat to s tím, co jsme si řekli na začátku mandátu. Já říkám my v množném čísle, protože já tady samozřejmě eh, eh, netvrdím, že jsem jediným aktérem v této agendě finanční regulace, eh, kterou pro občany po krizi musíme vytvořit, dlužíme jim to a já vím, že dokonce tady přímo na začátku mandátu jsem se zavázal k tomuto. A bylo to aplikováno všechno, i když musíme zůstat bdělí, pokud jde o praktické provádění těchto opatření a ještě nám zbývají některé důležité předpisy, abychom je přijmuli. Čtyři roky na to co bych řekl. Zdali bude krize do budoucna? Určitě ne. Můžeme říci, že ve světle nových krizí, tak my teď vlastně jsme schopni anticipovat lépe. Anticipovat. A máme lepší nástroje, abychom mohli tedy řídit eh, veřejnou sféru i soukromou sféru, abychom lépe mohli tedy Eh, eh, pardon, zvládat tuto krizi. A já tedy apeluji na bdělost všech, abychom mohli i ještě aplikovat a provádět ty poslední předpisy, které máte také na stole k jednání. A říkám vdělí, protože na finančním trhu působí velice kreativní subjekty a eh, třeba máme příklady jako benchmarku a další příklady na toto. A já, protože ta konjunktura je velice složitá a nevýdaná. A proto musíme být bdělí, i když eh, zde eh, existuje růst, ale pořád malý a ten mezibankovní trh také ještě se úplně neoživil. Hodně tedy eh, likvidity i hodně zadluženosti a potom globální rizika, která mohou přijít i z vnějšku mimo Evropu a mohou oslabit oživení. A ze všech těchto důvodů si myslím, že musíme být bdělí a musíme eh, přijmout nezbytné normy a zajistit jejich provádění. Um, zde mm, v úvodu bych upřímně chtěl říci, která ta agenda ještě musí být finalizována v příštích týdnech a která tedy spadá eh, do vašeho portfoliu a potom i zmíním další návrhy, které nejsou tak naléhavé vzhledem k tomu, že se blíží váš mandát. Zde je třeba uzavřít tři normy. Zde samozřejmě, pokud zde bude dobrá vůle, politická vůle na straně eh, zákonodárných orgánů, tedy nejenom na vás. Potom je to řešení bankovních krizí, potom eh, přístup k základním údajům a potom, eh, potom jsou to ty investiční produkty, kterým se říká packaging. A teď, pokud jde o tu absolutní prioritu, o, to je priorita, kterou znáte velice dobře, i vaše, tedy z předsedkyně vaší zpravodajové, tedy bankovní unie, zde se musíme dohodnout na druhém pilíři, aby banko, jinak bankovní unie, unie bude křehká. Je jasné, že nemůžeme mít Evropský bankovní systém, eh, tak jak na něm pracujeme, včetně dozoru a eh, zatím tedy řešení těch bankovních krizí by zůstalo pouze v kompetenci státu. To nejde, proto jsem navrhl mechanismus evropský, eh, evropský mechanismus řešení bankovních krizí nebo krachu bank, který půjde ruku v ruce s tím evropským systémem dozoru. A zde poslední trialog, tedy zítřejší trialog v tomto bude velice důležitý a teď velice telegraficky vám řeknu veřejně, které body ještě nejsou vyřešeny. Role evropských institucí. Tak zde s vámi souhlasím v tom smyslu, že stávající řešení je příliš komplikované. Role rady je příliš významná vzhledem k eh, váhu, k váze pléna při řízení. Já myslím, že eh, Eh, role eh, by měla být omezena na právo veto pouze ve dvou případech, a to když rada má za to, že eh, opatření navržená boardem, tedy výborem pro řešení krachu, není ve veřejném zájmu, a za druhé, když komise navrhuje použít větší částku z fondu než to, co navrhuje board, než navrhuje tedy rada. A, mm, takže rada tedy board, rada Eh, pro eh, řešení tedy bankovních krizí. A zde je třeba, abychom tedy identicky stejně řešili všechny kauzy, všechny případy bankovních krizí. A měli bychom i zvýšit ten limit, eh, podle kterého potom se zaktivuje kompetence toho mechanismu. Potom tento mechanismus je třeba, abychom měli důvěryhodný fond, tedy mechanismus řešení bankovních krizí. Je to fond, který musí být vybaven dostatečnými prostředky a já bych rád, aby článek 69 se přiblížil znění nařízení, který jste navrhli vy. Tedy je tam třeba zakotvit povinnost orgánů pro řešení bankovních krizí, aby ten fond měl dostatečné prostředky. To musí ten eh, orgán zajistit. Vy znáte moje, moje pozici a určitě a eh, já doufám, že eh, když bude společná zákonodárná vůle, tak zítra se dohodneme na dynamickém, důvěryhodném kompromismu, na tedy skutečném evropském mechanismu, i když v podstatě se postupně teprve budou dávat dohromady prostředky a budou fúzovat postupně. Druhý eh, bod, kde je třeba finalizovat návrhy, to se týká spotřebitele a jsou to návrhy, které především se týkají eh, eh, návrhu KIDIP, kde je zpravodajkou paní Perváš Beres a Eh, a potom eh, týká se to tedy eh, zprávy Jorgena Klipla. Pokud je o první, to jsou pojišťovnictví, in, pojišťovnické investice, povinnost, jaké informace po, poskytovat, jak do toho může intervenovat EIOPA. Já myslím, že tady ty nevyřešené body se pozítří vyřeší, pokud se bude dostatečná vůle v rámci posledního trialogu politická dohoda bude možná, pokud všichni budou vstřícní, to platí i pro radu, pokud jde o produkty spojené s penzemi, s důchodem, eh, i pro parlament to platí, protože víme, že to je velice komplikovaná věc. Dále se blížíme k dohodě o směrnici, eh, která mi hodně leží na srdci, která je blahodárná pro občany. Týká se to těch základních plateb eh, a tedy zde doufám, že se to uzavře zde někteří, no to jde o tedy ty základní bankovní účty, jak je, si je spotřebitel může otevřít, tedy základní platební služby vlastně, kdy jde o to, že ten spotřebitel tedy může tedy si své volně otevřít účet ve smyslu principu volného pohybu a e, zde musí na jednotném trhu mít možnost si otevřít ten eh, účet, eh, samozřejmě, ale banka bude mít právo to odmítnout pouze, pokud půjde o zneužití ze strany spotřebitele. Rada doplnila další bod, který by členským státům umožnilo, aby eh, členské státy, které již mají nelegislativní opatření, aby byly v souladu s směrnicí, ale zde mám určitý problém, protože když přece ty předpisy, které již existují, nebudou v souladu, tak těžko lze potom eh, transponovat eh, směrnici řádně. Já zde eh, vděčím parlamentu, že je tak vstřícný, protože to jsou návrhy, které jsou důležité pro spotřebitele. 9 milionů Evropanů nemělo možnost si otevřít bankovní účet. Bylo to odmítnuto. Takže to je mm, agenda, kterou musíme rychle uzavřít. A druhá, druhý okruh návrhu, e, to jsou návrhy, které realisticky nelze uzavřít a hned teď tedy do konce funkčního období tohoto parlamentu. Týká se to balíčku pra- proti praní peněz, e, kde je zpravodajem pan Karenc. a hlasovat se bude, hlasovalo se minulý týden na plénu a já doufám, že i na poslední dubnové plenárce se odsouhlasí legislativní balíček eh, o platbách, kde je i revize eh, platebních služeb, kde je zpravodaj pan Fejo a kdy eh, Pablo, vy jste také zpravodajem, tedy Eh, pro eh, tuto oblast, tedy těch eh, plateb a doufám, že to dokončí do konce roku. A potom další věc, která asi nebude dokončena za tohoto mandátu, lituje, lituji toho, ale je to tak, týká se to významného návrhu, takzvaný benchmark, referenční ukazatele. Já chápu, e, že chcete to odsunout na příští funkční období, na příští parlament, zde zatím není dostatečný konsensus mezi politickými frakcemi a aby to vůbec mohlo být e, finalizováno do konce e, vašeho funkčního období je, zde máme velice široký, eh, široký záběr podle principu JOSCO, abychom zajistili i kontinuitu těchto referenčních ukazatelů, abychom i eh, zajistili právní jistotu pro všechny subjekty. A já eh, trvám na tom, že tento návrh je urgentní a já doufám, že Rada parlament se dohodnou na ambiciozním návrhu zde eh, eh, Libor a podobné návrhy, to jsou eh, tedy ukazatele, které jsme třeba již použili pro suroviny. A pokud jde o měnový fond, pan Kardau je zpravodajem, já také lituji, že zde existují názorové neschody, pokud jde o ten kapitálový polštář, který by se, který by se tedy aplikoval na ty Eh, společnosti pro mm, eh, kolektivní investice, pro eh, tyto finanční produkty a já budu ochoten akceptovat pozměňovací návrhy Žalma Pola Gozeze k tomuto, k tomu, jak postupně aplikovat ten kapitálový polštář pět let na místo tří a potom po třech letech proběhne průběžná revize. Závěrem ještě aktuální věc, týká se to aplikace opatření úrovně Tier 2 eh, eh, Capital Requirement Form. Takže CRD 4, směrnice a její požadavky, ty, to má všechno posílit náš finanční sektor na ochranu reálné ekonomiky a my jsme hodně pracovali, abychom dobře nastavili tento návrh. To je vlastně úhelný kámen celé regulace a nyní se to aplikuje od 1. ledna 2014. Všechny členské státy se zavázaly, že budou transponovat směrnici, i když zatím pouze dva transponovali. Mm, řada není schopna respektovat eh, krátké termíny, které jsme si stanovili. Eh, stanovili jsme lhůtu 6 měsíců. Většina členských států, podle mých informací, je schopna transponovat tuto novou normu do léta, tohoto léta. Já budu to sledovat a řeknu to případně ministrům na neformálním ECOFINu, kterého se v Atenách zúčastním. A také i komise předala první sérii technických závazných norem, které vypracovala EBA a přijetí těchto eh, technických norem je důležitou etapou pro to, aby ustanovení směrnice CRD 4 se aplikovaly koherentně, homogenně v celé Evropské unii a dámy a pánové, technické normy RTS, eh, které odsouhlasila komise, myslím, jsou právně vyvážené, eh, systematické a v souladu s mandátem CD4. Návrh, který předkládá EBA, návrhy jsou tedy dobré, solidní, já jsem je neměnil. A moji spolupracovníci průběžně parlament informovali, byli vždycky vstřícní, chodili sem prezentovat tyto návrhy norem standardů, i e, o tom jednali s vaším výborem i s koordinátory jenom. Chci zdůraznit a trvat na jednom bodu. Vím, že času je málo, že jste si, že jste si přáli více času. Já jsem i tlačil na EBA, aby pracovala rychleji. Já jsem v požadované lhůtě, velice pečlivě jim předal informace, které jsme měli k dispozici ohledně těchto norem, standardů. A já e, si, jsem si přál větší rychlost a chtěl bych, abychom teď tedy rychleji postupovali a zatím to vypadá, že obě strany respektují to, co existuje v úrovni 1 a pokud jde o fond EBA a komise, my jsme vázáni e, předpisem úrovně 1 a právně asi by těžko šlo rozšířit nebo zúžit pole působnosti. A během přijímání e, standardu a RTS, tak komise především dbala na to, aby ten návrh úrovně 2 respektoval mandát a pole působnosti návrhu úrovně 1 a to platí především pro to velice citlivé téma bonusu nebo odměňování tedy. Ty technické normy jasně identifikují osoby, které, o které jde v těchto pravidlech, kteří mají právo na bonusy a co je nezbyt, to, je nezbytné, abychom se vyhnuli tomu, aby nedocházelo k obcházení pravidel. Takže já jsem k dispozici, podám veškerá vám vysvětlení a já doufám, že se budete moci pozitivně k těmto návrhům RTS vyjádřit a že budeme moci eh, zveřejnit delegované předpisy okamžitě, tak aby banky začaly aplikovat pravidla velice rychle. Já myslím, že bychom neměli tady někomu nic dávat zadarmo. Možná závěrem ještě, pane předsedo, pár slov k tomu, co váš výbor očekává poté, poněvadž eh, zde, já jsem řekla na začátku, tady eh, my mezi sebou vedeme dialog, takže to chci říci. To je důležité, protože eh, to je poslední tedy kámen do té architektury a to se týká tedy bank. A, a já jsem tedy eh, předložil tedy k tomu eh, návrhy, které se týkají strukturální reformy těch velkých bank. Zde eh, to navazuje na zprávu Likanen, která se týká těch velkých bank, které jsou takzvaně too big to fail a které potom se zachraňují z veřejných financí. Já jsem tady slyšel hodně kritiky, hodně podpory i hodně kritiky ve své domovině. Já jsem to vždycky nepochopil. Samozřejmě každý ví, co říká. Já jsem ten návrh se snažil pečlivě nastavit a nalézt správnou rovnováhu mezi finanční stabilitou a tvorbou eh, těch nejlepších podmínek pro to, aby skutečně banky mohly začít půjčovat reálné ekonomice. Já jsem si pořád kladl stejnou otázku nejenom u, u této oblasti, tedy strukturálních reform bank, ale kladl jsem si otázku i při jiných tématech. Nalézt tu správnou rovnováhu mezi podmínkami stability, transparentnosti, odpovědného chování finančních trhů a potom, e, jaké jsou náklady těchto opatření a jak to bude limitající, limitující pro financování ekonomiky. DG Mark a můj kabinet e, s vaším přispěním Eh, myslím, eh, úspěšně eh, tuto rovnováhu nalezl. A také třeba vyhodnotit i zdali ten celý celek do sebe dobře zapadá, ten program tedy finanční regulace a aby to nemělo nežádoucí efekty, dopady na růst. To je cíl i té ekonomické revize. A to je revize, kterou bych měl Eh, předložit eh, v dubnu. Ještě potvrzuji, že komise příští týden přijme sdělení o financování ekonomiky, dlouhodobé financování ekonomiky a vy jste hodně eh, přispěli díky zprávě pana Klince a poté vlastně díky tomu i my jsme přijali eh, zelenou knihu a do toho přispělo hodně aktérů, 300 podniků a dalších subjektů. Takže teď jsem uzavřel a ještě bych řekl, že eh, ty čtyři roky eh, já jsem se dohodl, že se sejdu tady s paní Bol, s panem Harbrem, panem Lénem a ti to dobře vědí, že my jsme eh, tedy pracovali na těchto návrzích i s vašimi eh, odbornými pracovníky a já, mm, jak všichni víte, jsem se celé čtyři roky snažil eh, tedy, aby splnil, co jsem řekl před čtyřmi lety v lednu 2010 na začátku vašeho funkčního období a teď to bude na vás, nebo respektive na voličích, abyste to posoudili, zda je skutečně se nám podařilo vyvodit mm, ty správné lekce z finanční krize, která nás tak postihla. Děkuji za pozornost. Merci beaucoup, monsieur le commissionnaire. Děkuji, pane komisaři. A nyní za EPP má slovo pan Langen. Já, komisař. Pane komisaři, Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za poslední čtyři léta, respektive za, bylo to čtyři a půl roku, Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Nejdříve bych vám chtěl poděkovat za práci, kterou jste odvedl eh, za minulé čtyři roky a půl. A to v rámci zkuské spolupráce s Evropským parlamentem. To je něco mimořádného. Já jsem zde ten, kdo asi nejdéle je členem výboru Ekon, již asi 20 let. A velice dobře si pamatuji, a pokud eh, a zažívám a doufám, že tady budu, pokud bude si to přát eh, volič eh, dalších pět let. A já se tady vzpomínám na pana McCreevyho. Ten vlastně dva roky zaspal finanční krizi a až 15.3.2009 teprve zareagoval na ty předešlé tři roky. Tehdy poprvé předložil schrnující seznam návrhu možných projektů. Vy jste to takto přezval. a i hned jste se tomu musel plně věnovat. A říkám to s velkým respektem. To, co vy jste zde odvedl, tato práce, je z, ve veškerém aspektu, z veškerého hlediska příkladná. To je tedy názor tady parlamentu. Myslím si, že mnoho věcí, které jste tady navrhnul, budete moci potom ještě dokončit s novým parlamentem a novým výborem EKON. To jsou dva a půl měsíce, respektive více než dva a půl měsíce ještě času, který budete mít na vyjednávání. Mám tři otázky. Ta první se týká aktu v přenesené právomoci. Jak víte, eh, k aktům o přenesené pravomoci k deriváte, kterým jsme v rámci dohody s komisí dosáhli toho, že do toho postupu bude parlament včas zapojen. Nyní ovšem před námi je velká další přeptávka. Já se tedy ptám, jak se komise postaví k těm aktům přenesené pravomoci do září. Sám jste říkal, že není možné to pře, přehnat, ale ani e, příliš málo se tomu věnovat. Jak tedy chcete zajistit to, že se to tedy řádně ošetří? A za druhé, chci se zeptat, a týká se to strukturálních reform, o kterých se hovořil. Například bankovního systému, TREN, Tady jste to již nemohl navrhnout, ale podle mého mínění musí se evropský bankovní sektor drasticky omezit zmenšit. Nejde pouze o, není možné, aby tady deriváty narůstaly na 12 násobek hrubého národního důchodu a je skutečně důležité, aby bankovní sektor se vrátil zpět, změnčil a se vrátil se zpět ke, směrem k reálné ekonomice. To bude jeden z úkolů příštího volebního období. Tady máme různé eh, odhady rizik a nákladů. A zejména malé střední banky říkají, že jsou zejména obětí nadměrné regulace, za kterou můžou, mohou ty velké investiční banky. Já se vás tedy ptám, jak můžete zabránit tomu, a to, to již pomocí bankovní unie, či pomocí dohledu, který vykonává ECB, eh, zabránit tedy tomu, aby regionálně či instituty nemusely eh, podléhat takové velké byrokratické zátěži, která v podstatě byla naplánována a je vhodná zejména pro ty velké instituty. A poslední věc, eh, aktuální restrukturalizační fond bank. Jsem přesvědčen, že Zjevně eh, tady nebudeme mít schodu na základě článku, který se týká vnitřního trhu, ale bude to na základě nařízení rady. Já doufám, že to bude přijato, ale i zde podle mne je kvalita důležitější než doba, kdy se to přijme. Protože ECB eh, nejdříve v listopadu 2014 začne s skutečným výkonem bankovního dohledu. A já si myslím, že pokud se tento týden v rámci zítřejších vyjednávání nedospěje k dohodě, tak se to nezhroutí. Budete mít ještě čas do, konci, do konce mandátu současné komise dořešit ten nový fond restrukturalizační pro banky a e, samozřejmě s novým parlamentem společně. Já si tedy skutečně myslím, že kvalita tady musí být prioritou, nesmít o rychlost. To je e, pro mě velmi důležité. Pan komisař, prosím. Merci a Werner Langen. Děkuji kolegovi Langenovi za jeho hodnocení mé práce, no to byla moje úloha, já jsem se k tomu zavázal. Upřímně, já také jsem i vysvětlil, to, když jsem se vrátil do komise, protože já předtím jsem měl uh, jiným, jiné portfolio a uh, já Eh, jsem eh, chtěl se vrátit do komise právě proto, abych přispěl k takové nové ekonomické orientaci v Evropské unii, eh, abychom tedy opustili ten špatný kurz, kterého jsme se drželi 30 let, když jsme opouštěli regulaci, byl to takový exces, bych řekl ultraliberální exces, kdy jsme příliš věřili seberegulaci a to byla taková karikatura liberalismu. My jsme na celém světě a v Evropě nechali to na finančních trzích, které se začaly domnívat, že všechno je povoleno. My jsme jim to všechno vlastně dovolili. Žádný dohled, toxické produkty na úkor spotřebitele a daňového poplatníka. Tudíž proto jsem se k tomu zavázal. To je moje hluboké přesvědčení a samozřejmě G20 také nás inspirovala v těchto návrzích, ale jak Werner Langer ví velice dobře, máme i jiné návrhy, pan Gunter, jak zpravodaj třeba, které se týkají pasportace eh, rizikového kapitálu a tak dále, nebo sociálního podnikání, to jsou další ty návrhy pro naše potřeby vlastní. A pokud jde o delegované akty, tak nezapomeňte, Mm, nesmím zapomenout na diskuzi, kterou jsme vedli, eh, pokud jde o emír. A zde mm, jsem se snažil tedy to potom si do úvahy eh, v rámci CRD4 s tou limitací, kterou jsem se snažil anticipovat, eh, a to je, že se blíží konec mandátu parlamentu. Nejhorší by bylo dát bankám tenhle dárek, a to znamená dát jim ten dárek, že tyto návrhy úrovně 2 nebudou funkční. Je třeba mm, zajistit koherentní aplikaci. Já jsem požádal EBA, aby e, přijímala rychleji návrhy. My jsme se snažili všechno anticipovat, urychlit a teď je to mm, na vás. Teď jde o to, abychom aplikovali tuto normu aby nedošlo k tomu, že v každé zemi si budou dělat, co chtějí. V tom je riziko. A vidíme, že zde je velké pokušení obcházet eh, eh, ty limity, které jsme se snažili zavádět. A i v duchu závazku, který jsem přijal v kontextu EMIR, tak eh, tedy velice si respektuji spolupráce s parlamentem. A ještě k bankám, pane Lankene. Mm, já vím, že je třeba vyčkat eh, na nový parlament. Ano, je to velice složitá reforma. A týká se eh, největších 29 evropských bank. Z důvodu, které jste zmínil, bilance každé té banky se rovná víceméně HDP dané země. Deutsche Bank 0,89%. HDP. Nebo já znám francouzské banky třeba, které mají ještě vyšší bilanci než HDP země. Takže když taková jedna banka potom se oslabí, no tak to systémově nakazí, ohrazí, ohrozí celou evropskou ekonomiku. A proto si myslím, že pro tyto banky pro ně pro všechny třeba přijmout evropskou normu a nejenom tedy mít takovou skládačku z národních předpisů, ne. A jít dále, eh, než eh, je upraveno v těch vnitrostátních předpisech. Proto jsem toto navrhl. Máme zde i eh, tedy zprávu Likanen, která zakazuje třeba spekulace s penězi střadatelů, vkladatelů a to vůbec přece ne, nemá co ročnění s reálnou ekonomikou a proto i v tomto smyslu budeme radit orgánům dozoru, aby eh, tedy eh, v případě určitých takových rizik, tak aby eh, se podívali na ty jejich činnosti. Já se snažím vždycky korektně to nastavit v smyslu proporcionality, především pro malé banky to platí. Vy víte určitě dobře a právě proto dozor by se měl týkat všech bank eurozóny. Víte, že máme příklady malých bank, které vytvořily velké problémy. Máme příklady malých bank, které eh, nám <clears throat> vytvořily velké problémy, takže zde je třeba přijmout striktní pravidla. A pro celý bankovní systém s tím, že se snažíme samozřejmě respektovat, aby to bylo úměrné, aby to bylo proporční. Rok 2014, 4. listopad, začne eh, fungovat ten dozor eh, v kompetenci Evropské centrální banky, která se na to aktivně připravuje. Určitě jste si zde vyslechli osobu zodpovědnou za tento nový úkol novou funkci podle smlouvy a teď se nabírají pracovníci velice kompetentní a i samozřejmě zde bude vztah s těmi národními orgány dozoru, které eh, budou v součinnosti s ECB za to zodpovědné. Pokud jde o tedy eh, řešení těch bankovních eh, krizí krachujících bank, takže bych rád, abychom se dohodli tento týden, zítra. Přece nemá smysl čekat na září nebo na pozdější etapu, protože všechno už máme, všechny podklady máme. Nic nového se neobjeví do podzima. Do podzimu. A tady jde o samotnou důvěryhodnost bankovní unie. Proto bych rád, a já i zde jsem apeloval na, eh, na tedy řecké předsednictví, na předsedu euroskupiny, aby se snažili o zítřejší dohodu. Děkuji. A nyní pan Bulmen za socialisty. Děkuji, ale e, pan Lambert chce e, za pár minut odejít, takže mohl by mít přednost před panem Bulmanem. E, já bych navrhl, abychom po mém příspěvku dali slovo Filipovi a poté pan komisař odpoví na jednou. Šlo by to tak, Filipe? Dobře. A já e, budu stručný, jak co možná nejvíce. Ale ne, vzdám se jedné věci, pane komisaři, milý Michel Barnier. Nestám se toho, abych e, zde neřekl, že jste skutečně odvedl velký kus práce. Skutečně jste pracoval velmi dobře, podle mého názoru. Také si myslím, že jste projevil velkou míru osobnosti a že jste dokázal eh, svou práci prosadit i vzory, odporu a že jste byl dobrý partnerem pro spolupráci s naším parlamentem a tímto výborem. Pokud na straně členských států Eh, bychom neměli velice často váhání, nedostatek odvahy, specifický lobismus a také odpor vůči dobrým evropským řešením, tak bychom celkově se bývali dostali ještě dále, než jsme. Ale nemyslím si, že je to vaše vina, že tam, kdy jsme nedokázali pohnout více, že jsme prostě se dál nedostali. Já si skutečně myslím, že vy jste odvedli dobrou práci pro Evropu. Je třeba to podotknout. Ne, pocházíme ze stejné politické rodiny, ne, ale to nehraje žádnou roli. Já mám velký respekt před návy a myslím si, že i paní Gerera eh, eh, to řekne rovněž za sociální demokraty. Máme respekt před výkonem, který jste odvedl. Zároveň chci určitě podotknout, že práce ještě u konce není. máme tady téma trend banku, dále téma nebank, nebank, bank, které nejsou banky. Samozřejmě musíme i nadále systematicky regulovat bankovní sektor, ale nesmíme zapomínat také na sektor nebank banky, které nejsou oficiálně banky, nesmí mít lepší postavení než eh, banky, které platí oficiálně za banky. Například ratingové agentury. Tady skutečně si nemyslím, že bychom byli u konce toho, co je třeba učinit. Ale ještě jedna věc, která je podle mě obtížná. A kde máme jiný názor než vy. A to jsou aktiv přenesené pravomoci celkově. Má frakce je toho názoru, že Komunikační politika mezi komisí a tímto výborem by se mohla velmi zlepšit. Skutečně jsou tady nedostatky. Oni krátkodobě mm, předloží delegované akty, které jsou tak vysoce technické, že prostě parlament nemůže dostat své úloze. Což platí také pro CRD 4, a to obzvláště, a také, a to obzvláště pro regulaci zastropování bonusů. My nechápeme vaši kategorizaci. Myslíme si, že navrhovaný systém má příliš mnoho jakýchsi mezer, kudy je možné uniknout a myslíme si a věříme, že podobném duchu, v tom duchu, jaký se projevoval v minulosti, bychom bez časové prodlevy mohli dojít k lepšímu výsledku. Kdyby si všichni na ten text ještě jednou podívali, my jsme ho nedostali předem, jako nějaký konzultativní, neformální dokument, byli jsme překvapeni tím, co nám bylo předloženo. Pokud bychom bývali měli čas, tak bychom vám to řekli dříve, ale Jinak mám skutečně pocit, že pokud by to byla dobrá vůle, tak jako v minulosti, tak bychom byli schopni dospět k lepšímu, jasnějšímu textu a mohli bychom ho mít v červenci na plenárním zasedání. A pak se máme další potíže, nejenom bonusy, ale také ti, kteří financují automobilky. To také nemáme obsaženo v Asset Back Securities ve vysoké bezpečnosti stupni, i když zkušenosti ukazují, že tyto banky jsou velice stabilní, hypoteční úvěry, úvěry jsou lepší než eh, ty typy sekuritizace, které předkládají jiní, kteří se věnují financování aut. Tady bychom mohli skutečně mít lepší text, který by lépe posloužil reálné ekonomice. Lepší než to, co nyní máme. Takže bylo třeba tady, aby ta, tady zazněla tato kritika, nechceme tím nějakým způsobem eh, říci, že jste nevodl dlouhou práci, ale chceme tím ukázat, že tento parlament je skutečně bdělý a udělá vše proto, aby změnil vše ve prospěch našich občanů. Děkuji, pane Bolmene. Já bych chtěl připomenout, že těch pět minut platí pro otázku i odpověď, a nejenom pro otázku. Nyní dávám slovo panu Lambertovi. Děkuji, Pablo. Já nebudu tady zneužívat trpělivost kolegu a Eh, já doufám, že se ještě uvidíme při jiné příležitosti do konce mandátu. Otázka se týká bonusů, tedy odměňování. A na jedné straně vidíme, že eh, v Londýně na, eh, v, v, na burze, tak tam banky obcházejí to opatření. A já chci, abyste požádal EBA, aby skutečně zanalizovala, jaké jsou struktury odměňování bonusů, které se v Londýně odsouhlasují a případně, abyste Eh, eh, splnil svoji roli strážce legislativy a abyste eh, případně žalovali Velkou Británii před soudem v tom smyslu, protože neaplikuje řádně Eh, řádně legislativu, samozřejmě na základě faktů, které zanalizujete, posoudíte. A pokud se zjistí, že i z, z, z, v takovém spolčení s britskými orgány dozoru, takže obchází tuto legislativu v Anglii. A dále podporuji kolegu Bulbana, pokud je o delegované akty, protože svědomím toho, že bankovní sektor nemá kapacitu v Evropě vůbec, že není schopen se chovat Eh, není schopen se chovat zodpovědně, tak potom mm, delegované akty se musí striktně omezit v aplikaci. A já eh, jsem zde vstřícný vám i va- vašim spolupracovníkům, i EBA, pokud jde o přípravu těchto delegovaných aktů. Podle nás není eh, to dostatečně striktní, jinými slovy osoby, které mají plat více než 500 tisíc e-, euro, tak proč by tam měly být výjimky? Kdo vydělává 500 tisíc euro a Eh, nepovyžuje se za člena managementu nebo za <clears throat> osobu, která na sebe bere hmotné riziko s takovýmto platem? Eh, Prvé bych chtěl říct k tomu, že Bulman a na adresu kolegy Bulmana, jak jsem řekl Wernerovi Langenovi, skutečně eh, jsem velice rád, že tak rozdílné skupiny, politické skupiny Eh, oceňují práci, kterou jsme provedli dohromady se, se spolupracovníky, říkám tedy vždycky my. A eh, DG vnitřní trh, to je 600 eh, osob dohromady. My jsme i hodně s nimi zpracovali na Single Market Act a je to 200 osob, které řídí Nadia Calvino, která to byla před chvílí, 200 osob, v podstatě pracovalo eh, kolektivně na všech návrzích a já zde musím skutečně jim stát hold. Takže velice jsem, eh, tedy velice se mě pozitivně dotkla vaše slova ocenění naší práce. Ale dnes si neříkáme nashledanou, já tady jsem ještě pár měsíců a vy možná také, pokud si tak voliči budou přát a doufám, že ještě bude příležitost spolu mluvit. A teď delegované akty a celé to téma. Zde jde o dvě věci. Za prvé, eh, eh, jde o obsah a formu a potom další téma, o kterém hovořil kolega Lambert, a to je eh, to, že některé banky jsou velice kreativní, pokud jde o ty takzvané allowances, a pokud jde o formu, tak ještě jednou. Já jsem vzal do úvahy diskuzi o Emír, vím, vím, že jste byli spokojeni. A teď v kratší lhůtě, protože dojde k, tomu, k volbám do parlamentu, tak a ale tady je eh, na druhé straně EBA a já musím vyčkat vždycky na ty návrhy. Pak je vám mohu eh, předat. Já jsem tlačil na EBA a pokud se nemýlím, tak já jsem parlamentu předal neformálně vždycky eh, ty návrhy ten samý den, kdy mi je předala agentura EBA. Já, rychleji to nešlo. Vždycky to bylo hned. A samozřejmě vždycky Eh, můžeme eh, hovořit o tom a zlepšovat, jak v praxi funguje eh, dohoda mezi námi a parlamentem, ale já také jsem na začátku mandátu, nebo před mandátem komisaře jsem byl členem parlamentu, tak já samozřejmě se vždycky snažím zlepšit spolupráci, ale tady nechápu, nevím, jak tedy bychom to, jak bych to mohl urychlit. A teď k meritu věci v zásadě to je eh, propojeno s tím, co je v úrovni 1. A zde máme evropský předpis, na tom jsme objektivně pracovali a tato pravidla se vztahují na to, čemu říjíme, říkáme anglicky material risk takers, ten, kdo na sebe bere podstatné riziko, materiální riziko. Ano, mohli jsme jít dále a to díky parlamentu, vy asi si pamatujete, my jsme vylepšili tento předpis a já jsem vás podpořil. Ano, já říkám díky parlamentu. My jsme první jurisdikce na světě, která nějakým způsobem upravuje, omezuje bonusy. Tak vy víte velice dobře, na co se vztahuje toto pravidlo. A to na ty material risk takers. Asi dále jsme jít nemohli jít. Já znám německé zákony, které jdou dále. To nikdo nebrání členským státům, aby byly striktnější. A právě na základě tohoto bodu, eh, na základě tohoto pracovala EBA. Nejprve na kvantitativních a poté na kvalitativních kritériích. Máme 15 kvalitativních, eh, velice přísných kritérií a zde bych řekl, že, jak, že eh, jakmile eh, začne platit, jakmile aspoň jedno kritérium je ve hře, tak eh, v podstatě na tu danou osobu se vztahuje celý ten předpis, takže nikdo tomu nemůže uniknout, pokud skutečně někdo splňuje ty charakteristiky osoby, která zavazuje tu banku k riziku nějakému, bere na sebe riziko, tak nemohou uniknout jednomu či více z těchto 15 kvalitativních kritérií. A potom je zde kvantitativní kritéria, to jsou ty tři limity, o kterých hovořil eh, tedy eh, kolega Lambert až do milionu, to je hodně peněz a zde EBA navrhla, abychom ex post prověřovali mezi těmi pětisty abychom tedy to prověřovali. Já nemůžu přepsat text směrnice. Již eh, tam bylo těžké nalézt nějaký dobrý kompromis. Na základě návrhu EBA aplikujeme rigorózně směrnici v souladu s úrovní 1 a ten text, tak jak je navržen, eh, ta kvantitativní a kvalitativní kritéria, tak já myslím, že v podstatě to postihne eh, téměř všechny osoby, které na sebe berou toto materiální riziko. Pokud někteří uniknou systému, tak asi proto, že nebudou jasně spadat do této kategorie risk takers. A potom možná budeme muset eh, novelizovat eh, tu, tento předpis a jít dále. Já bych také ale zde varoval z jednoho důvodu Eh, sleduji eh, rozhodování soudního dvora a mm, tedy my jsme eh, tento bod tam dali na žádost britské vlády a já si nemyslím, že zde vytváříme nějakou právní jistotu, která by byla důvodem pro to, abychom spochybnili samotný předpis. Já myslím, že v podstatě sem spadnou všichni Eh, risk takers. A také, ale eh, než se dohodneme, než vy ty standardy odsouhlasíte, tak víme, že ten eh, předpis platí od 1. ledna. Pokud ty standardy nebudeme mít, tak každá země si bude dělat, co chce a zde bude riziko nesouladu. A proto já chápu vaše důvody a já proto apeluji na vaši zodpovědnost, tak jako vždy, tak abychom co nejrychleji návrh odsouhlasili. A Filip Lambert hovořil o těch nových kategoriích příjmů, které si vynalézavým způsobem vymýšlí některé banky a to nespadá do bonusu, ale to ta proměnlivá složka odměny eh, nad tou fixní eh, části odměny, tak já 12. Eh, února jsem napsal EBA v dopisu, jsem napsal dopis a EBA napsala okamžitě každému z národních eh, regulačních orgánů, a to 28. února, a požádala o to, aby poskytli podklady o praktikách, které existují v některých těchto bankách v City také. A ono možná to se netýká pouze City. Takže čekáme na tyto podklady a já jsem napsal, hned jsem čekal. Nečekal jsem, pardon, nečekal jsem, hned jsem napsal EBA a EBA e se obrátila na vnitrostátní orgány. A pokud e, skonstatujeme, že dochází k obcházení předpisů nebo k tedy e, zneužívání, tak e, se budeme chovat zodpovědně a víte, že EBA podle svého mandátu může jednat, pokud e, vnitrostátní orgány nerespektují evropské předpisy, takže může reagovat i EBA, i my jako komise. Děkuji, ještě máme šest řečníků, ale pouze 15 minut, takže já bych tedy rád, abychom zde zde skutečně dotočili těch pět minut a aby ty eh, otázky byly přesné. Paní Gulár, děkuji, děkuji, pane komisaři, takže eh, samozřejmě eh, já vím, že těch předpisů je spousta, ale takže já to ze Mám otázku, která se týká zítřejší schůze, trialog. Já skutečně mám takovou otázku svědomí. My, Elisa a další zpravodajové, my chceme uzavřít, chovat se zodpovědně e, a uzavřít e, bankovní unii. Ale co mě překvapuje, pokud e, necháme stranou diskuze, do kterých vždycky zabředneme. A když skutečně e, podíváme se na externí svět, co po nás chce externí svět? Chce mm, e, vědět tedy, e, tedy kdo rozhoduje a kdo platí. No, kdo rozhoduje? No, tady, my chceme, aby tady byla ta čínská zeď. Vy jste to možná prezentoval, prezentoval jste něco, co je dobré k zamyšlení, ale to, ten návrh eh, rady je příliš komplikovaný. A ta otázka, kdo platí, to je ještě horší. Eh, u toho fondu my nevíme, kdo do něj bude platit a jak. Já jakožto zákonodárce já nemohu říci, že jsme se dohodli na fondu pro řešení bankovních krizí, když máme zde, eh, máme zde Eh, máme zde eh, výši toho fondu, který vytváří polovinu, který představuje polovinu evropského rozpočtu a vůbec nevíme, eh, jak ten fond bude tvořen, kdo do něj bude platit, paní Gulár. A já děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří také jsou velice aktivní a děkuji Elise Ferreira. Ferreira. Já chápu. Já sám jsem si tyto otázky položil a v původním návrhu komise jsem se snažil to vyřešit eh, prostřednictvím evropského mechanismu, a, mm, aby to byla centrální banka samotná tedy a mm, by mm, měla tedy eh, ty, tedy eh, příspěvky, které by přímo šly do toho fondu z ESM. Ale vím, že ministři mají problém se politicky dohodnout na tomto. Takže otázka, kdo rozhoduje? Já jsem řekla před chvílí velice jasně, podle mě ten systém je příliš komplikovaný a možná bychom ho mohli zjednodušit a i omezit e, intervence ze strany komise v těch, pardon, e, intervence ze strany rady v těch dvou případech, které podle mě jsou legitimní. A zítra s předsedou Eurogrupu, Eurogrup a doufám, že eh, se dohodneme na něčem jednodušším. A pokud vy máte nějaký návrh jednodušší, tak eh, vás jako komise budeme podporovat. My chceme mít jednoduchý systém v Evropě. Tak proč ne? Ale zatím se to nepodařilo. Já doufám, že zítra se podaří toto zjednodušit. Kdo platí? No, Eh, zatím zde nemáme tedy eh, tyto prostředky plánovány a eh, filozofie je taková, že to budou národ, z národních prostředků to bude. A já jsem navrhl Evropský fond. Samozřejmě hned nevznikne k prvnímu dni, dni protože členské státy vyžadují postupně, aby ty prostředky se dávaly dohromady Samozřejmě v tom prvním roce asi to půjde rychleji. Víme, těch 55 miliard by mělo být k dispozici hned prvnímu dni. No, ten eh, fond pro řešení bankových krizí bude mít určitou identitu a postupně se do něj bude, přisp... bude se do něj přispívat, ale v podstatě tam musíme mít zaručeno, že ty peníze tam budou plynout a aby ten fond skutečně byl důvěryhodný, aby byl schopen potom pokryt eh, ty částky. A případně si opatřit peníze, které tam budou chybět na trhu. A kdo platí? No bankovní instituce do toho budou platit. Já jsem to možná špatně eh, vyjádřila. V této fázi myslíte si, že můžeme eh, vrátit akt rady a eh, že bychom mohli tedy i případně potvrdit eh, nějaký návrh bez toho, než bychom viděli, jak, tam, jak to bude s příspěvky. No, já si pořád myslím, že asi nejlepší eh, kompromis je, aby to udělala komise prostřednictvím delegovaného aktu, s tím, že budeme respektovat, co je v EBRD. Budeme tedy Eh, respektovat veškerá kritéria a eh, tedy bude to cestou delegovaného aktu komise. Děkuji, pane komisaři, a paní Vicky Ford z IKR. E Pane komisaři, za uplynulých pět let eh, jsme se postarali o to, aby finanční sektor byl lépe regulován, ale také jsme zajistili, abychom úplně nezdusili eh, investice a půjčky v Evropě. Eh, já jsem hodně prosazovala nějaké všeobecné posouzení dopadu, které by nám prozradilo, zda jsme jednali správně. Také jsme se snažili nastavit rovné pracovní hřiště na celém eh, jednotném trhu a také o eh, globální regulaci, protože tady jde o globální problém. Jedno z našich klíčových oblastí bylo zajistit, aby eh, daňoví poplatníci už nemuseli platit za selhání bank. A proto je podle mého názoru jasné, že e, tady jsme e, uspěli a e, vím, že zítra večer budeme tvrdě pracovat na dohodě o SRM, což zahrnuje neúčastnické státy stejně jako účastnické státy. Mám ale dvě krátké otázky. Za prvé, v současné v době komentátoři v tisku říkají, že špatná bankovní unie by byla horší než vůbec žádná. Souhlasíte s tím? A pokud se zítra večer eh, nedohodneme, tak eh, co si myslíte o eh, možnostech toho, že Evropský parlament by mohl pozastavit konečné hlasování o RID. Souhlasíte se mnou, že by to bylo zcela zodpovědné a že bych to ohrozilo dohodu ohledně bail-in a ne bail-out? Vicky Ford, merci aussi à vous. Děkuji, Vicky Ford, i vám za spolupráci, která ne vždycky byla lichotivá na moji adresu, ale eh, já jsem se snažil objektivně spolupracovat s každým, eh, s každou frakcí i s vaší, tedy objektivně. A teď máme tuto architekturu, která je víceméně kompletní a teď jsme schopni seriózně na základě konkrétních faktů a předpisů. Já nemohu anticipovat, jak nakonec budou odhlasovány, ale již teď eh, s jejich znalostí můžeme provést i hodnocení dopadu, ekonomické hodnocení dopadu. To je to, co děláme. Nějakou komplexní studii. Já myslím, že od dubna budeme schopni mm, předložit vám k úvaze i ministrům první ekonomické hodnocení eh, dopadu celé architektury. A globálně, já vím, že tady jsou s tím spojené náklady. Ano, určitě. CD4, solventnost a všechna ta pravidla, ano, mají své náklady. Tyto náklady jsou akceptovatelné pro finanční ekonomiku a naše povinnost je vyhnout se extrémně velkým nákladům, protože nemůžeme si dovolit zaplatit za finanční krizi dvakrát, protože ta finanční krize v letech 2008-2009 podkopala celou ekonomiku, ještě jsme se z toho nevzpamatovali. A kdo za to zaplatil? Zelený poplatník 11 až 15 HDP vlastně bylo vyplaceno finančnímu sektoru přímými dotacemi nebo prostřednictvím garancí a platili to i nezaměstnaní. Takže A co když se zítra nedohodneme? Neměl by potom parlament pozdržet hlasování o RRD? Je, je, je, je dis encore une fois ještě jednou opakuju, že jsme velice seriózně pracovali, abychom snížili riziko pro daňové poplatníky a i vkladatele. I Vicky Ford, já e, jsem se vždycky snažil o zachování integrity jednotného trhu. A mm, samozřejmě bankovní unie především se týká zemí eurozóny, tedy ne všech zemí EU, a já jsem se snažil o koherentnost vnitřního trhu. Pro bankovní unii zde mm, já tady nevidím hned, že by to mělo selhat. Ne, já přece, já to není v mé povaze. Já se snažím o kompromis vždycky, o to půjde i zítra. A ministři a předsednictví Euroskupiny a Unie, těm jde o to, aby ten systém byl důvěryhodný, jako se nám to podařilo i e, s dohledem, s mechanism, evropským mechanismem dozoru. A a samozřejmě tady je to komplikovanější asi, protože jde o peníze, kdo platí, jak řekla paní Gulár. Ale já eh, doufám, že to bude takzvaný dynamický kompromis, na kterým se zítra dohodneme. Eh, bankovní, dobrá bankovní unie, která bude soudržná, a i pokud jde o ten fond pro záchranu krachujících bank, tak to bude, půjde postupně, postupně ty prostředky se budou dávat eh, dohromady. Takže to jsou dva ale pilíře, které jsou potřebné pro bankovní unii. Moc krát děkujeme, eh, pane komisaři. Eh, ještě nám zbývají čtyři řečníci, včetně mě. Eh, mohla bych jenom eh, podotknout, eh, vy tedy nechcete odpovědět na mou otázku. Vy neuvažujete vůbec o tom, co kdybychom se zítra nedohodli? Pane komisaři, budete mít šanci odpovědět potom, budete-li chtít. Teď tedy soustředíme všechny otázky, abychom to stihli. Bude jedna po druhé. Nejprve dám slovo panu Gozesovi. Eh, Nejprve já se chci eh, přidat na ta laskavá slova, k laskavým slovům na vaši adresu a já myslím, že všichni jsme udělali dobrou práci. A pokud jde o uzavření vyjednávání, tak já chápu velice dobře, že jste zaujal tento postoj, protože žádný jiný by nebyl rozumný. Vy jste kdybyste byl komisař, který eh, jaksi je přesvědčen, že se to nepovede, no tak eh, to asi by bylo nepředstavitelné, protože máte za sebou hodně úspěchů, na kterých se podílel i parlament. Jenom mám, já tady mám otázky od Mara Karase, který tady nemůže být, takže je předám první. Vy jste již na to odpověděl a mm, zdali jakmile kvalitativní kritérium se začne vsta- aplikovat, takže není možná žádná výjimka. A na to jste odpověděl. Potom zdali komise vzala do úvahy veškerá kvalitativní kritéria nebo některá byla dána stranou, týká se to RTS. A po, z pohledu komise RTS dobře i e, reaguje na vůli zákonodárce, pokud jde o aplikaci takového stropu pro bonusy. To jsou otázky Hokmarka, na které jste částečně odpověděl, takže možná by bylo dobré, abyste to ještě precizoval. A stejně jako vy, tak já si myslím, že by nebylo rozumné eh, eh, eh, povolit, aby se ta pravidla neaplikovala, protože vlastně tak bychom paralizovali i všechny ty předpisy, které odsouhlasil parlament. Nyní paní Podimata. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Já bych chtěla také vám poděkovat za vynikající práci, velice evropskou práci a za eh, spolupráci a exemplární eh, eh, součinnost a pomoc. A teď, jestli dovolíte, půjdu do řečtiny. Se Ráda bych se připojila k těm tématům, o kterých hovořili kolegové. Nejdříve e, ten zítřejší rozhodující trialog o tématu jednotný mechanismus řešení problému bank a o tom záchranném fondu pro evropské banky. Všichni doufáme, že dospějeme ke schodě, k nějaké dohodě, která bude efektivní, komplexní. A Nicky Ford právě zde před chvílí položil otázku, co máme učinit v případě, pokud k takové dohodě zítra nedospějeme. Já bych ráda v souvislosti s tím se zeptala ještě na jednu věc. Již bez tak máme jednotný mechanismus dohledu, který vstoupí v platnost na podzim a dále před námi máme ještě ty velice důležité zátěžové zkoušky, kterým budou eh, podrobeny evropské banky. Máte pocit, že tady je nyní nebezpečí, že pokud se zítra nedohodneme na dialogu v souvislosti eh, na tom jednotném mechanismu řešení a jednotném v eh, společném fondu pro řešení problémů, pak eh, nebezpečí v tom smyslu, že se sice provedou zátěžové zkoušky pomocí jednotného mechanismu dochladu až vstoupí splatnost, ale že nebudeme mít vůbec žádnou jedinou jednotnou úpravu pro řešení problémů evropských bank. Další otázka. Ta celá filozofie, která stojí za vytvořením bankovní unie, spočívá v tom, že se snažíme zabránit eh, fragmentalizaci evropského bankovního systému, či respektive ji odstranit. A já se ptám, nejde, nedojde k další fragmentalizaci evropského bankovního systému, bankovnictví, pokud zítra k dohodě nedospějeme. A další věc, pane komisaři, vždy jste vždy opakoval, že existuje ještě třetí pilíř bankovní unie až tento pilíř, že souvisí s jednotným fondem pro záruku vkladů. Ale momentálně se o tomto třetím pilíři ještě vůbec nehovoří. Já bych tedy ráda od vás věděla, zda tato myšlenka toho třetího eh, pilíře definitivně padla, či zda je to eh, stále ještě tématem, o kterém se vyjednává. A ptám se, kdy začne diskuze o jednotném eh, Evropském fondu pro záruku vkladů. Teď dávám slovo panu Klitemu z GUE. Já, danke. Děkuji. Zdá se, že jsme tady měli nedorozumění, ale vylesnilo se to, takže děkuji. Nejdříve bych chtěl se přislavit k těm slovům díků panu komisaři. Já rovněž mám pocit, že vaše spolupráce byla velice konstruktivní a příkladná v srovnání s ostatními komisaři. Co se týče mé zprávy, tak to takto mohu konkrétně potvrdit a podpořit. A ještě jednou vám za to mnohokrát děkuji. Děkuji za dobrou spolupráci. Doufám, že zprávu, která se týká Payment Account Directive, že tuto zprávu dořešíme ve čtvrtek. Pak tam máme ještě dvě záležitosti, které jsou poněkud obtížné. Zvláštní britské přání a poněkud menší zvláštní francouzské přání. Tam ještě vyjednáváme. Já doufám, že se nám podaří eh, to dořešit. Eh, chtěl bych se ještě vrátit k jednomu bodu. V tomto volební období jsme eh, z jasného podnětu se velice věnovali regulaci bank, to bylo to nutné, ale někdy mám pocit, eh, když hovořím s celou řadou dotčených stran, že mm, máme ještě co dohodánět v oblasti soukromého zadlužení lidí existuje celá řada lidí, je to velké množství občanů, kteří si například postavili domy či koupili, mají hypotéku a v důsledku krize se dostali do obtížné situace zadlužení, ze které se nedokážou sami nějakým způsobem vybřednout. A já se ptám, neměli bychom speciálně pro tuto skupinu obyvatel něco upravit na evropské úrovni, nějakou evropskou úpravu plat insolvence, abychom pomohli těmto lidem a poskytli jim novou perspektivu. Takže to by byla poznámka z mé strany a přeji vám to nejlepší do dalšího období. Děkuji a teď velice stručně pan Skinner, jinak komisař nebude mít čas odpovědět. Děkuji. Když jsme sem před pěti lety přišli, tak nevím, jestli jste tušil, čemu nakonec budete čelit, ale uspěl jste. Omnibus 2 byl velice dobrým nástrojem, o to se postarala vaše kancelář a stejně tak dozorčí orgány byly téma, kde se vaše kancelář velice osvědčila zlepšila. Nejsem si tak jistý u fondech peněžních trhů. Tady eh, si nejsem jistý, jestli je dobrým kompromisem eh, zakázat jednu stranu celkem eh, homogenního produktu a e, neuvažovat s ním, neuvažovat s ním vůbec pro e, výnavs, protože ty už jednou e, utrpěli a vy navrhujete, že to budete aplikovat pouze na jednu stranu rovnice a to podle mého názoru není kompromis, to je pouze zakázání určitých subjektů. Já jsem pro občanské účty, protože je důležité poskytnout bankovní účty lidem, kteří jsou odstřiženi od základní služby, kterou potřebují v moderní společnosti, ale zároveň nemůžeme zcela zanevřít na hotovost, což je rostoucí eh, trend. Lidé jsou nuceni eh, platit pouze elektronickým převodem a když nemají účet, tak to zkrátka udělat nemohnou, nemohou. Eh, mnoho veřejných služeb nyní soustředí, soustředuje své síly na ukončení tohoto problému. Já já si myslím, že e, toto je dobré téma do voleb, které by zaujalo mnoho voličů. Děkuji, pane Skinnere, e, pane komisaři, máte slovo. Omlouvám u těch poslanců, kteří nemohli podat vznést otázku, takže jsem otevřený bilaterálním jednáním. Děkuji Jean-Paulovi Gosesovi za jeho slova a abych zareagoval na otázku, kterou klade i za Otmara Karase, který hrál významnou roli u řady návrhu, takže já říkám ano, jediné z 15 kvalitativních kritérií stačí pro to, aby ta daná osoba, která splní pouze jedno kritérium, tak aby spadla do té kategorie osob, eh, kterých se týká předpis eh, upravující bonusy. Ano, eh, máme veškeré, veškeré kvalitativní kritéria, která vypracovala EBA, jich 15, někteří říkají, že to je moc dokonce. Třetí odpověď rovněž, říkám ano, já myslím, že z EBA máme, ano, seriózně, upřímně jsme eh, odpověděli striktně, abych eh, převzal vaše slova, na, reagovali jsme na vůli spolu, eh, spolu zákonodárce, pokud jde o úroveň 1, která mm, kvalifikuje tedy risk takers. Stačí to? abychom mm, takto tedy Eh, vytvořili určitý režim pro eh, odměny, ale člen, mám zde příklad německého zákona, který jde dále a potom i některé jiné členské státy jdou dále, takže tady já jako komisař jsem se zavázal, že budu respektovat, co eh, je eh, napsáno. Mm, je vždycky možné změnit směrnici, to třeba uděláte vy nebo mm, můj nástupce, ale já říkám ano na všechny ty, ty tři otázky od Mara Karase. Děkuji i paní Podimatě za její úsudek. Já Mm, nemám v povaze říci, co se udělá, pokud to nevíde. Já udělám vše, abychom to, vše aby to vyšlo. A také bych chtěl říci veřejně, že mm, tento návrh ohledně eh, řešení sporu, tak to je nezbytné a já doufám, že s celou tou architekturou prevence Eh, kterou jsme společně vybudovali, tak já doufám, že eliminujeme riziko eh, krachu. Cílem právě je, abychom nemuseli rozhodovat o tom, že budeme řešit bankroty. Jde o to, aby ty banky byly lépe řešeno. Žádné konflikty zájmu, lepší, lepší dozor ze strany národních i evropských orgánů, lepší kapitalizace bank s tím, že zde bude systém e, řešení sporu a systém záruky za vklady. No pokud se bude všechno rigorozně aplikovat, e, včetně tedy bonusy, abychom se vyhnuli přehnanému riziku, tak e, jde o to, abychom se vyhnuli bankovním katastrofám, ale přece k ním může třeba dojít a proto si myslím, že bude lepší tedy mít tedy e, způsoby nápravy, které budou předem připravené, než aby to proběhlo v nějakém chaosu. A ty zátěžové te- testy ty probíhají mm, ze strany ECB a je třeba ale teď je e, provádět se stávajícími nástroji. Samozřejmě e, dohled, dozor vstoupí v platnost 4. listopadu, ale když zjistíme, že některá banka tedy je slabá, hmm, tak zatím nebudeme mít ten funkční mechanismus. A, ale bude se k tomu přistupovat tak jako v minulosti, když bylo třeba restrukturalizovat, rekapitalizovat banky. V minulých letech hm, již to e, také proběhlo a takže budeme muset řešit eh, tyto problémy se stávajícími nástroji. A pokud jde o ten garanční fond paní Podimata, zákon znáte, ten byl přijat a hodně práce. Zatím máme 28 národních garančních fondů, které garantují vklady, ale zatím nemáme Evropský fond, i když vím, že v parlamentu by si to řada lidí přála a v každém případě tady eh, tedy eh, se k tomu vrátíme po té, co vyhodnotíme fungování těchto fondů, ale ty v podstatě Eh, takže eh, pane Klutre, děkuji, že eh, jak si jste se tak angažoval v tomto návrhu. Ano, je to návrh, který je konkrétní, prospěšně, prospěšný, konkrétní pro občany, mm, občany, pro normální občany, kteří mm, Eh, které děsí, tedy jak ty miliardy eh, někde uniknou, utečou a takže je to pro ně velice konkrétní věc. A teď předluženost. To s tím není přímo spojeno, ale tady vím, že je problém a já jsem připraven si vyslechnout váš návrh s kolegy, eh, především s kolegy pro sociální záležitosti a i mm, se snažit vyhodnotit všechny národní systémy, které existují, abychom vyřešili předluženost eh, domácností i fyzických osob a uvidíme, zdali to bude mít nějakou přidanou hodnotu, pokud budeme mít evropský rámec. Já jsem si vědom této problematiky, především teď v době krize a určitě je v našem zájmu, abychom společně pracovali na mm, všech systémech a a vyhodnotili je mm, tedy a zjistili, zdali je třeba kromě těch národních systémů, které vyhodnotíme, mít ještě evropský. Děkuji pane Skinnerovi za jeho práci. Mm, takže ten eh, eh, polštář likvidity pro ty fondy SINAF, eh, víte, že to jsou fondy, které Eh, v podstatě eh, eh, se opírají o garantovanou hodnotu, ne proměnlivou hodnotu. A víte, že my jsme navrhli, že zakážeme tyto fondy, tento typ fondů. My jsme nenavrhli ale tento zákaz a já jsem hodně přemýšlel, protože kdybychom to zakázali, tak asi by to byl problém v některých zemích Evropské unie. A ale mm, jak si ale na druhé straně, protože jsme nenavrhli jejich zákaz, tak jsem navrhl tento polštář likvidity. A já jsem to i řekl, pan Gozes nehovořil o těch pozměňovacích návrzích, ale já jsem ochoten tedy mm, i mm, vyjednat takovou dohodu, usnadnit uzavření dohody. V této věci děkuji, takže... Děkuji vám eh, za eh, vaše odpovědi. Je to patrně naposledy, kdy jste přestoupil před tento výbor, takže vám děkujeme eh, za vaši velice důležitou práci za celé této volební období a pevně doufám, že v budoucnu budeme potřebovat lidi, jako jste vy, Micheli. Děkujeme tlumočníkům a e, příští schůze zatím ještě není e, na programu, bude ještě potvrzena. Děkuji. Merci beaucoup, Michel. Okay. Merci beaucoup.